So, um, tak, uh, promiň, Suzy. Jdete zpátky, začneme od bodu 9 našeho programu provádění směrnice Rady ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro zacházení v zaměstnání a povolání. Jde o první diskuzi o návrhu zprávy, kterou předkládá náš kolega Adam Koša a koordinátoři se rozhodli 21. listopadu vypracovat toto stanovisko eh, z vlastní iniciativy. Náš výbor byl požádán k tomu, abychom se vyjádřili. Proto tedy nejprve dávám slovo panu zpravodajovi. Köszönöm a szót, elnök asszony, kedves kollégák! Úgy gondolom, hogy ez a Děkuji mnohokrát, paní eh, předsedkyně, vážení kolegové. Tento materiál se týká velice vážného tématu, když hovoříme o diskriminaci a o boji proti diskriminaci. Domnívají se lidé v Evropě, že v každé oblasti života jsou chráněni, ovšem my víme, že, to tak, že tomu tak není. Teď se věnujeme pouze oblasti zaměstnávání, a proto je důležité, abychom z hlediska Evropského parlamentu přeskoumali, do jaké míry členské země uplatňují danou směrnici. Tato směrnice tvoří rámec v oblasti odborné přípravy, zaměstnávání a pracovních podmínek a tak dále aby v těchto oblastech neexistovaly žádné rozdíly co do vyznání, víry, sexuální orientace a tak dále. Domnívám se, že to dnes pro nás představuje značnou výzvu. Když se podíváme na tuto směrnici a přeskoumáme, jak se uplatňuje v praxi, tak vidíme, že samotné znění text jako takový nestačí. Důležité je, aby obsah byl uskutečňován v praxi, aby bylo vidět, jak lze bojovat proti diskriminaci. A to vše musí být ve zprávě obsažené. Proto jsem se rozhodl, že do této zprávy zabuduji tři význačné okruhy. Za prvé, jednotlivé články ze základní smlouvy o Evropské, zakládající smlouvy o Evropské unii, za druhé charta, konkrétně pět ustanovení z této charty a kromě toho ještě jedenáct odkazů na rozhodnutí Evropského soudního dvora. Domnívám se, že tato rozhodnutí jsou velice důležitá proto, abychom pochopili, jakým způsobem je tato směrnice uplatňována. Bohužel dnes ještě nemáme žádnou hloubkovou analýzu k dispozici, ani to, co se událo za 12 let doby platnosti směrnice. Podle bodu 19 této směrnice se jedná pouze o to, že k analýzám dochází pouze jednou za pět let. Domnívám se však, že je nezbytné postupovat razantněji. Chci upozornit na to, že toto přeskoumání po pěti letech má přijít na řadu nyní na podzimu tohoto roku a můžeme očekávat, že Evropská komise by měla provést vyhodnocení. Také bych rád upozornil na to, že tady existuje určité odvolání, konkrétně v bodě 13, kde se hovoří o návrhu pilotního projektu. A naše dnešní informace o tom, že čtyři politické frakce lépe řečeno pět poslanců z těchto čtyř frakcí navrhuje pilotní projekt týkající se antidiskriminačního rámce a vybudování sítě, která by se týkala antidiskriminace a kontroly opatření v dané oblasti. Domnívám se, že to jsou velice důležité souvislosti. Na závěr mi dovolte ještě připomenout, že vlastně více než tři čtvrtě roku víme, že probíhají trialogová jednání a jelikož se jedná také o fondech soudržnosti, tam jsme zapracovali také podmínky ex ante a proto je tak důležité, abychom i těm věnovali pozornost. Domnívám se, že tento návrh zprávy skýtá dobrý základ a věřím, že pozměňovací návrhy kolegů ještě vylepší veškerý materiál. Znáte mě, víte, jak pracuji, vždycky se snažím dosáhnout kvalitních kompromisů. A i nyní chceme nalézt takový materiál, který poukáže na směr a cestu Věřím, že se nám podaří vypracovat kvalitní dokument a těším se na připomínky kolegu. Děkuji. Now I will give the... Nyní dávám slovo zpravodaji, promiňte, stínové zpravodajce paní Kebety. Uh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. I já se domnívám, že toto téma je skutečně mimořádně důležité. Zpráva, kterou náš kolega Koše právě sepisuje, eh, byla schopná tam také začlenit několik otázek, které si zasluhují diskusy ohledně této směrnice. Už samotný název směrnice, směrnice vytvoření obecného rámce, pokud je o stejné zacházení. A vlastně se nejedná o společný rámec, podle mne. A to zejména proto, že tato směrnice se týká pouze některých případů diskriminace, které můžeme eh, konstatovat v oblasti zaměstnanosti a v oblasti práce. A pan Koša to také vynikajícím způsobem řekl. Osobně nejsem jediná, kdo si to myslí. Myslím si, že by bylo potřeba, abychom na úrovni Evropské unie přijali směrnici, která je opravdu obecním rámcem a která skutečně pokrývá veškeré případy diskriminace, včetně diskriminace vycházející z eh, etnického původu a také z pohlaví. Jenom tímto způsobem budeme moci bojovat proti diskriminaci na pracovišti. A to, protože je velice málo případů, kdy máme pouze jeden typ diskriminace. Někdy se jedná o ženu, která je zároveň mladá, těhotná, romského původu, která hledá práci. Často je tady tedy několik typů diskriminace souběžně, které najdeme v jednom jediném případě. Takže pokud bychom měli směrnici obecného rázu, skutečně by mohla pomoci obětem Eh, v opačném případě si dovedu představit, že není možné skutečně obětem pomoci, pokud nebudeme mít obecnou směrnici. Ve zprávě mého kolegy eh, zdůrazňuje, jak to právě řekl, některé klíčové momenty a pokud je o mne, tak já bych chtěla v pozměňovacích návrzích, které předložím, zdůraznit jiné aspekty. Pokud je o diskriminaci z věkových důvodů, zejména na straně mladí lidé, na straně druhé méně mladí, respektive 50 a výše kdy některé osoby v tomto věku jsou nuceni změnit práci, rekvalifikovat se a z toho mohou vyplývat určité problémy. Takže toto téma bych chtěla eh, probrat v pozměňovacích návrhech, z jich potom také problémy spojené s handicapem. Vlastně takto definice ve směrnici neexistuje, i když máme různé typy handicapu eh, zejména handicap, který je méně viditelný který může vést také například s ochranou osobních údajů. Když dovolíte, velice stručně toto vysvětlím. Přibližně před 20 lety v nemocnicích u nás eh, v zemi mnoho miminek bylo nakaženo virem HIV. Dnes jsou dospělí a nechtějí aby se o nich takto hovořilo. A přitom to jsou osoby s handicapem a právě z takovýchto důvodů si myslím, že i je je třeba chránit v oblasti zaměstnání a pracovních míst. Na tom bych skončila, jenom bych ještě chtěla připomenout, že v této zprávě jsme zmiňovali judikaturu eh, Evropského soudu pro lidská práva, který již vykládal tuto směrnici a proto je mimořádně důležité, abychom již ukázali, že tato směrnice musí být pozměněna tak, aby byla konzistentnější, eh, pokud je o provádění. A v tomto duchu tedy předložím pozměňovací návrhy. A jak řekl kolega Koša, doufám, že budeme společně dobře pracovat, aby ta zpráva byla skutečně na výši veškerých výzev. Děkuji. Thank you. tänan, proua esinaine, ma ei leidnud kohe õiget mikrofoni ülesse. ja jsem nejprve musela najít mikrofon. Nechce hovořit slouhavě o této věci, protože si nemyslím, že by jeden právní akt všechno řešil a může eh, řešit tak rozdílné problémy, jako je diskriminace na základě etnického základu, vyznání, případně tělesného postižení. To jsou všechno velmi rozlišné fenomény a pokud je dáme dohromady v jedné směrnici, tak to nemusí vždy přinést dobrý výsledek. Nejdřív mi ale dovolte poděkovat zpravodaji za dobrou práci a když se tak dívám na ten návrh, vidím, že to, co je tu navrhováno, je velmi rozumné diskriminace v zacházení, která ohrožuje princip solidarity a sociální rovnosti v celé řadě členských států. Naše hospodářství už je otevřené přeshraniční a proto potřebujeme eh, zakotvit princip rovného zacházení. Obecně. Tak, aby nezbýval prostor pro eh, různé interpretace protože to je něco, na co odkazují judikáty soudního dvora. A zpravodaj a kolegyně ze skupiny sociálních demokratů na to také upozornila, totiž, že taková situace vede k zmatení v členských státech a k chybné implementaci směrnice. Iniciativa tedy na, pro vypracování této zprávy je velmi vítaná. Děkuji. Thank you. Děkuji. Nejprve mi dovolte, abych poděkovala panu zpravodaji za jeho návrh. Je zajímavé, že uvádí rozhodnutí soudního dvora, eh, která prakticky zlepšily stávající směrnici, protože eh, když dospěje Evropský soudní dvůr ke svému eh, rozhodnutí, má to přesně tento dopad a z toho můžeme vyvodit celou řadu závěrů a můžeme rozhodně zprávu ještě revalvovat. Vím, že pan zpravodaj má k dispozici jenom omezený počet mm, stránek, ale mm, jistě bude mít smysl tu a tam něco ještě doplnit. Mm, souhlasím s podněty mé kolegyně a sice, že je třeba oslovit všechny formy diskriminace v této zprávě, to považuji za nesmírně důležité. A musím tady upřímně říci, že bych já osobně ráda šla ještě dál. Ráda bych, aby byly uvedeny i různé situace v členských státech a sice do jaké míry ten, který stát implementoval tuto směrnici. Bylo by dobré, kdyby to bylo součástí zprávy, protože tato zpráva bude vlastně součástí směrnice samotné, kdy se komise žádá, aby vypracovala analýzu toho, jakým způsobem je směrnice implementována, abychom věděli, kde se to dělá dobře a kde jsou ještě nedostatky, abychom z toho mohli vyvodit opatřičné závěry to znamená, abychom dali komisi, tak abychom pověřili komisi, aby prostě působila na těch místech, kde nešlo k implementaci směrnice, protože je to evropské právo a každá občanka, každý program, každý občan má právo být, nebýt diskriminován na svém pracovišti. A proto by bylo dobré to či ono ještě více zdůraznit a odkázat na stávající nástroje či nástroje, které je třeba ještě rozvinout, jakož i politické aktivity. Eh, mám tedy dojem, že eh, tady ve výboru panuje eh, jednoznačný názor a že budeme moci zprávu zlepšit tak, když do toho vneseme ještě všechny naše zkušenosti. Děkuji. Dank. Um, does Miss Lindholm from the Commission uh, want the floor? Okay. Není zástupkyně komise. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé, chci říci, že oceňujeme trvalou podporu Evropského parlamentu této směrnici a našim iniciativám. Zpráva komise o uplatnění této směrnice bude zveřejněna před koncem letošního roku a já chci vysvětlit, že jde o společnou zprávu k této směrnici a k směrnici o rasové rovnosti což je směrnice 2043 EC. A ta společná zpráva se bude týkat stejného přístupu v obou směrnicích. Tato zpráva se bude tedy zabývat především tím, jak jsou obě směrnice uplatňovány, jak je, jaké jsou s tím zkušenosti jaké jsou potenciální mezery v ochraně a jaká je situace v jednotlivých členských státech. Všechny členské státy již transponovaly tuto směrnici do své národní legislativy a my striktně a trvale monitorujeme její aplikaci. Pokud jde o koncepci uh, handicapu, postižení, Ráda bych upozornila na čerstvý judikát Evropského soudního dvora v případě C335 lomeno 11 z 11. dubna letošního roku, kde je vysvětleno, že postižení je stav způsobený dlouhodobou nevyléčitelnou i léčitelnou nemocí, která má trvalé následky. My jsme také zveřejnili eh, sdělení, ve kterém žádáme členské státy i komisi, aby znovu zvážila své horizontální rozhodnutí z roku 2008. Ovšem tady se musí dohodnout členské státy. Děkuji. Thank you and final... Děkuji. A konečně zpravodaj. Köszönöm. Köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat. Nagyon érdeklődve hallgattam a hozzászólásokat. Pár dolgot azért... Děkuji. Já jsem si vaše připomínky vyslechla s velkým zájmem, dovolte mi ale poukázat na několik věcí. Stínový, stínová zpravodajka ze skupiny socialistů eh, upozornila na problematiku diskriminace podle věku. Já se to však nemyslím protože judikáty Evropského soudního dvora jsou v této věci velmi důkladné. Evropský soudní dvůr eh, v této oblasti vynesl celou řadu rozsudků a ta, je to tedy oblast, ve které ochrana existuje, najdou se jiné, kde tomu tak není. Pokud jde o definici postižení, tady chci poukázat na bod 12 zprávy. Evropský soudní dvor upozorňuje na tuto definici jednou ze svých judikátů eh, a tím je tato vlastně kodifikována. Cílem Evropského soudního dvora a vlastně i komise bylo zlepšit fungování této směrnice. A konečně pokud jde o problematiku článku 15, na kterou upozornili, všechny, upozornili všichni kolegové, to je ta obecná horizontální směrnice, a ten přístup je konzistentní. Potřebujeme zlepšit současnou verzi textu všemi možnými způsoby, je to však jedna věc, na které trvám. Každý nový návrh musí mít odkaz na eh, již stávající legislativu. Jedině tak dosáhneme pokroku. Boj proti diskriminaci v oblasti zaměstnání a povolání probíhá dobře. Ta implementace probíhá dobře, ale v jiných oblastech se tak dobře nevedeme. Já tedy očekávám, že mi předáte svoje podměty, ale chtěl bych, aby tam vždy byl konkrétní odkaz na nějakou legislativu, případně judikát. A my to potom zvážíme jako pozměňovací návrh. So then thank you for this first... Děkuji tedy za tuto první diskuzi. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 11. června v poledne a hlasovat budeme 26. září na půdě výboru pro zaměstnanost. Pojďme k dalšímu bodu programu. Bod 12. Dopad rozpočtových omezení pro, na regionální a místní orgány, pokud jde o výdaje ze strukturálních fondů Evropské unie v členských státech. Jde o první diskuzi nad návrhem zprávy, kterou vypracoval Jan Kozlovský. Je to zpráva z vlastní iniciativy. Hovoříme o tom, jaké dopady mají výdajové škrty v členských státech. Návrh zprávy je zatím k dispozici pouze v angličtině a já dávám slovo panu Kozlovskému. Děkuji bardzo, paní předsedající. E, Šanovní państwo. Paní předsedkyně, děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, ekonomická situace, v níž se nachází Evropa, e, klade před členské státy e, velké problémy, co se týče nezbytných úspor, což samozřejmě má svůj vliv na regionální a teritoriální samozprávné orgány, které musí čelit omezené úrovni investic a na druhé straně je třeba čelit rostoucímu požadavku na sociální služby. Všechno to může být zničující pro lokální a regionální orgány a může to také zhoršit realizaci strategii 2020, zejména v oblasti zaměstnanosti a hospodářského růstu. Eh, ve svém stanovisku jsem navrhl určité akce, které by mohly eh, jít proti této zničující tendenci a které by mohly podporit lokální a regionální orgány v oblasti zaměstnanosti a hospodářského rozvoje. Co se týče strukturálních fondů a veškeré eh, politiky soudržnosti a pro strategii 2020, je nesmírně důležité, abychom nezapomínali na sociální soudržnost a dopad těchto opatření na všechny tyto prvky. Je třeba pokračovat v naší práci na zjednodušování postupů, abychom tyto fondy učinili více přístupné pro členské státy. Evropská komise již navrhla celou řadu zjednodušení a já doufám, že tyto zjednoduší zátěž administrativní pro příjemce a zlepší také uskutečňování projektů a také umožní rychlejší reakci na hospodářskou krizi, kterou procházíme. Nelze zapomínat na to, že pokračování eh, této práce, této naší práce, jak co se týče sociálních fondů, tak strukturálních fondů jsou nezbytností. Je třeba pokračovat v tom a počítám s úsilím Evropské komise, Evropského parlamentu i členských států. Máme tady uč... pro účinné používání nástrojů politiky soudržnosti Eh, máme poměrně eh, vysokou úrovně toho, co nazýváme ralem, čili to, co zbývá, eh, čili prostředky, které ještě nebyly utraceny. Na venkovské úrovni tyto rally byly 117 milionů eur to je možná určité ohrožení pro solvabilitu příjemců a také špatné pro uskutečňování projektu a tudíž se to může také projevit ve zvýšené nezaměstnanosti v konkrétním regionu. Ve svém stanovisku zároveň zdůrazňuji, že proto, abychom vytvořili lepší propojení mezi evropskou strategií, strategií členských států a lokální a regionální úrovně, je třeba, aby lokální a regionální úroveň byla zapojena do procesu plánování, sledování a zároveň vyhodnocování eh, projektů, na které jdou příspěvky ze strukturálních fondů eh, je třeba sledovat cíle, které byly stanoveny Evropskou komisí a na regionální úrovni by nám to dovolilo rychleji reagovat na potřeby konkrétní regionu. Co se týče investic, které jsou eh, ve přízeň eh, zaměstnanosti, myslím například na eh, sociální fond, a jeho prostředky. Tady je třeba zabezpečit dostatečně flexibilní financování, aby se nebrzdila realizace a uskutečňování těchto investic. soukromoveřejná partnerství mohou být velice dobrým řešením nejenom v těch regionech, které jsou přímými příjemci sociálních fondů, nýbrž může to prospět eh, celé Evropské unii. Děkuji. Thank you. Now some remarks on behalf... Děkuji. A nyní tedy přečtu poznámky jménem našeho stínového zpravodaje, který děkuje za toto stanovisko a vítá tento návrh, souhlasí s principy například s tou myšlenkou, že, evropský, že prostředky z Evropského sociálního fondu budou použity k naplnění cílu Evropské strategie 2020. Zároveň také upozorňuje na to, že je třeba postupovat flexibilně, protože to umožní nejúčinnější vynakládání prostředků z evropských zdrojů, zvláště v současném situaci hospodářské krize. uvažuje o tom, že předloží eh, malý omezený počet eh, pozměňovacích návrhů právě k této problematice. Zároveň děkuje zpravodaj za jeho práci a těší se na konstruktivní dialog s kolegy. dám slovo kolegu Serkasovi. Děkuji, paní předsedkyně. Naš, naším stínovým zpravodem je pan Čokolino, který přichází, ale budu se snažit zatím vyřídit to, co on tady chtěl říct pro nás. Je to okamžik, kdy se snažíme zapsat černé na bílém, jaké potíže mají lokální a regionální samozprávné orgány, zejména v případě, kdy rozpočet má zničující následky, zejména na místech, kde by bylo nutno zvýšit zaměstnanost a bojovat proti vylučování sociálnímu, které bohužel roste a v mnoha těchto regionech dokonce exponenciální měrou. K kolegové z komise, a zítra to uvidíme v doporučeních, nám prostě doporučují rozpočtové škrty, ale to znamená kaskádovitý efekt negativních efektů a je to začarovaný kruh. Čím víc budou existovat škrty v rozpočtech, tím méně zdrojů bude a tím menší bude kapacita, kapacita přístupná pro projekty, které by měly být financovány ze strukturálních fondů. Máme tady příležitosti a šance pro to, aby se vypracovaly programy pro novou dynamiku hospodář, v hospodářství, ale nemůžu, ne, nelze to uskutečnit, když tady máme samé škrty v rozpočtu to je důsledkem této politiky přísných úspor, ale to není jenom politika přísných úspor, ale je to politika eh, zabíjení velké, eh, velkého objemu kapacit regionální a lokální úrovně. Musíme to také vyzdvihnout a zdůraznit, že tato politika eh, nám prostě znemožní zrealizovat politiku a cíle, které jsou formulovány ve strategii 2020. Zapomínáme na celý soubor cílů ze strategie 2020, které by měly vytvářet nejenom krátkodobě pracovní příležitosti, ale i v dlouhodobém měřítku. A proto je tak nezbytně nutné, a dnes již na to upozornila naše kolegyně Elizabeth dopoledne, Nemělo by se eh, opravdu hýbat s těmi 25% z Evropského sociálního fondu, protože je to Evropský sociální fond, fond, který skutečně nejvíc přispívá k soudržnosti a k zaměstnanosti. A jakákoliv snaha redukovat těchto 25% na 21%, jak to zamýšlí komise nebo některé členské státy, to je přímo hrozba, protože by to znamenalo omezit možnosti zaměstnanosti lidí, kteří hledají práci. A je třeba říct si naprosto jasně, dnes pan předseda komise Baros hovořil o těch věcech, ale stále se nám předkládají nové plány, aniž by se vyřešily otázky, které jsou k řešení. Je třeba eh, změnit programaci mnoha fondů v Evropě a nikdy k tomu nedošlo a stále se tady slibují nové eh, podmínky Například se tady oznamovaly další nové programy Zároka pro mládež. I když tady máme programu, které byly slíbeny minulý rok a také to, co je třeba zaplatit. Dnes máme celou řadu regionů, které si nemohou dovolit zaplatit programy, které již byly eh, eh, vlastně v rozvoji a které, na které již byly vyčleněny určité eh, závazky. Máme tady prostě rozdíly mezi závazky a platbami a doufám, že náš pán zpravodaj převezme naše pozměňovací návrhy, protože se snažíme zlepšit situaci lokálních a regionálních Eh, úřadů. Eh, je to naprosto známá věc, ale i když tato věc je tak známá a je známý její důsledek, eh, stále ještě se tady hraje tato zvláštní hra, která znamená zavázit se k penězům, ale potom prostě tyto věci nerealizovat. Děkuji mnohokrát. Um, Děkuji, Thomas Mann. Děkuji, Tomas Mann. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Stejně jako ostatní jsem velice vděčný panu zpravodajovi za to, co nám navrhl a zcela jistě při, eh, jak v dalších debatách eh, jistě, ještě budeme zdůrazňovat to či ono. Samozřejmě eh, musí orgány veřejné zprávy pod tím trpět, když musí realizovat rozpočtové Mm, plány. Máš naprostou pravdu, je důležité, aby najednou tyto záležitosti zmizely eh, z pořadu dne. Ale ti, kteří chtějí spořit, nejsou vždy ti, kteří mohou říci, uděláme to radikálně. Eh, nechceme se postarat o to, aby se řeklo, teď se budou sbírat peníze. Když se budou zhromažďovat peníze, nejsou tady proto, aby byly někde zaparkovány, ale jsou tady proto, aby umožňovaly investice pro zaměstnanost, pro celou řadu iniciativ a tak dále. Myslím si, že my se rozlišujeme pouze v otázce časového úseku, abychom řekli, kdy určité opatření není ještě financovatelné, ale kdy se musíme postarat o to, aby k tomu došlo. To znamená, že potřebujeme určité vyrovnání, určitou balanci mezi oběma pozicemi. Čili vědět, kdy je třeba, aby tady by byly peníze, kdy je třeba investovat, zejména v oblasti těch veře, orgánů veřejné zprávy. Tady když, eh, a znám to z celé řady eh, mého pohybu v terénu, když se podíváme, jak to vypadá u těch úřadů, můžeme lidi přimět k tomu, abychom jim řekli, musíme prodělat nejprve tvrdé časy a těžké časy, abychom potom mohli něco zrealizovat. Ty jsi ze Španělska, mohu se přiznat k tomu, že jsem byl naprosto zděšen výsledkem voleb v Itálii. Když kolega Monty řekl, Pokusili jsme se Itálii přimět na dobrou cestu, ale na závěr s námi souhlasilo pouze 10% občanů. No tak musíme popřemýšlet velice intenzivně o tom, zda to, co se chtělo na dobrých věcech a najednou vyústilo v úplně jiném duchu, eh, něco tady nefunguje. Co to je? Je to chybějící komunikační strategie, nebo to souvisí s tím, že velice často říkáme, máme často jenom jednostrané pozici, buď a nebo. Potřebuje rozumnou balanci, rozumnou vyrovnanost. A rád bych připomněl ještě jednou Španělsko. V současné době právě máte dobrý nápad. E, a sice chcete realizovat ten duální systém vzdělávání pocházející z Německa. Ale Alejandro, potřebuje to čas, potřebuješ hodně času na to, aby se to zrealizovalo. A dali jsme ale teď mnoha Španělkám a Španělům možnost. Podívejte se, když se chcete dostat z nezaměstnanosti, podívejte, přijďte třeba do Německa nebo někde jinde. My chceme, aby vznikla mobilita, ale co rozhodně nechceme, a to souvisí právě s orgány veřejné zprávy. My nechceme žádný odliv mozku. Nechceme, aby tady byly oblasti, v nich se vůbec nic neděje. S tím naprosto souhlasím. To znamená, je třeba, aby tady byla určitá vyváženost. To je extrémně důležité. Také sděluji ten, sdílím promiňte, ten postoj, že tam musí být těch 12%. Teď paní Pereš je eh, vedle ve výboru regionu na kongresu, kde já jsem byl při zahájení. Teď je tam ona a jedná se o, o otázku sociálních investic. Samozřejmě, že potřebujeme nezbytnost, aby sociální investice byly eh, v rozpočtech ale musí být zviditelněné. Myslím si, že budeme-li to mít, potom lidé budou ochotni jít i obtížnou cestou, kdy budeme říkat, chceme snížit náklady, ale ne, abychom eh, vedli lidi, aby to vedlo k vylučování, eh, sociálnímu vylučování lidí, to nechceme. Vím, že to není jednoduché, to je mi jasné, ale myslím si, že to lze vyjádřit této zprávě. Na to čekají regiony, no právě vedle, kde jsem teď byl, regiony a města na to čekají, jak eh, účinně eh, prosazovat peníze, které přicházejí. Myslím si, že na závěr dospějeme ke společným názorům, navzdory tomu, že nás lecos teď na začátku ještě dělí. Ale máme tady přece evropský model. Ten musí být pocitovatelný a viditelný. A to musíme uskutečnit viditelnou finanční strategii. S tím absolutně souhlasím. A těším se na naše diskuse, které budeme vést. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. A nyní komise, pan Pupiko. Nejprve dovolte poděkovat za možnost vyjádřit se k této zprávě. V této zprávě souhlasíme Eh, s analytickými závěry, s většinou z nich. Zvláště eh, s tou myšlenkou, že orgány místních a regionálních zastupitelstev mají potíže, zvláště v těch zemích, které byly eh, nejvíc postiženy hospodářskou krizí. A přitom zároveň jsou to vlastně oblasti, které mají největší potřeby právě v důsledku hospodářské krize. A v tomto kontextu investice ve veřejném sektoru bývají používány eh, pro eh, zlepšení situace a eh, v tom smyslu, že je-li třeba ušetřit, šetří se nejdřív právě na tomto typu investic. A my máme obavy, zvláště pokud jde o ty země, kde strukturální fondy obecně představují eh, velký díl veřejných investic. A to znamená, že dochází k velkému procentu absorpce. Zpráva se také zmiňuje o dvou materiálech, které komise hodlá zveřejnit o sdělení. První se týká evropských strukturálních investičních fondů a hospodářské zprávy, čili chceme vysvětlit, jak důležitý je zdravý makroekonomický rámec pro efektivní vynakládání prostředků z těchto fondů. A druhé sdělení se týká konvergence eh, za účelem dosažení střednědobých cílů. Jde tedy vlastně o to, jak koordinovat spolufinancování. Zpráva také upozorně na dichotomy mezi investicemi a konsolidací. A v tomto kontextu chci zdůraznit, že my jsme se této dichotomii snažili vyhnout a integrovat tu regionální politiku, eh, především politiku zaměstnanosti a problematiku hospodářského, řízení hospodářství. V tomto smyslu jsme předložili hned několik návrhů, například pokud jde o ulehčení spolufinancování a podobně. Říkáme, že spolufinancování musí být omezené a podmíněné. Zaměřené především na preventivní osu v rámci paktu stability a růstu. Děkuji. Děkuji. A nyní opět zpravodaj. E, bardzo dziękuję przewodnicząca. chciałem Velice děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat všem zúčastněným, kteří se zapojili do diskuse, protože e, přivezou prez velice zajímavými poznámkami a komentáři. Také děkuji e, stínovým zpravodajům a doufám, že tyto poznámky se objeví v pozměňovacích návrzích. Já očekávám dobrou spolupráci, aby ty výsledky byly co nejpozitivnější. Děkuji. Thank you. Um, the deadline for amendments... Lůta pro předkládání pozměňovacích návrhů, a to pouze v angličtině, je 6. června v poledne s digitálním podpisem a hlasovat budeme 20. června na půdě tohoto výboru. Nyní k dalšímu bodu zdokonalení mezinárodního soukromého práva, pravidla o soudní příslušnosti vztahující se na zaměstnanec. Tady je naší zpravodajkou paní Omen Ruiten. Dnes proběhne první kolo diskuze k tomuto návrhu zprávy. A já tady dávám slovo zpravodajce. Děkuji. Já jsem jsem obdržela pouze malý eh, počet pozměňovacích návrhů. Ten text je navíc tedy krátký a velmi důležitý. Já jsem eh, se přečetla zprávy, zprávu, která byla k dispozici. Je to dobrá zpráva, hovoří o kolektivním vyjednávání, o zaměstnavatelích a zaměstnancích, tedy o tom, že jsou zapojeni do tohoto procesu. Některé prvky této zprávy mohu podpořit. Mm, ale myslím, a také jsem přesvědčena o tom, že to mezinárodní právo v této oblasti je e, nutné zlepšovat, ale e, tady teď chci upozornit na jednu věc konkrétně. Tato zpráva možná vyznívá trošku suše, ale je velmi důležitá. Předložila jsem k ní pozměňovací návrh, který se týká orgánů, jež se zabývají interpretací legislativy a jednotlivých případů. Jde tedy o řešení sporů, o právo, rozhodné právo při řešení sporů. Já jsem k tomu předložila pozměňovací návrh, k tomu se ještě vrátím. Obecně jsme dospěli k závěru, že zaměstnanci jsou poměrně dobře chráněni ve chvíli, kdy se brání proti svému zaměstnavateli, ale já jsem chtěla tady v té zprávě konkrétně upozornit na jednu věc. Zaměstnanec podle současných pravidel tedy se vždycky musí dostavit k tomu příslušnému soudu, co se však stane v případě, že má spor se zaměstnavatelem a pracuje v zahraničí. Dejme tomu, že je to holanděn, který pracuje v Německu. Pak je tedy možné vlastně podat žalobu u holandského soudu, ačkoliv jde o práci v Německu. A to tedy vlastně vypadá, jako kdyby holandský soudce měl rozhodovat v Holandsku o tom, jak je aplikována německá legislativa. To je trošku příliš složité. A já si myslím, že by bylo dobré tento princip obrátit pro zaměstnavatele a pro odbory, kteří chtějí uplatnit svá práva je důležité podívat se na to, jak to funguje teď. Soudce, který rozhoduje o jednotlivých případech, je nucen hodnotit legislativu jiné země. A to nepřinese kýžený výsledek. Proto bychom měli zavést možnost, aby bylo možné obrátit se i na, zem, na soud v zemi, kde je zaměstnanec usazen. Tento soud by pak měl rozhodné právo. To je tedy ten pozměňovací návrh, který jsem navrhl už v roce 2011 a nyní ho opakuji v případě tohoto stanoviska. Zajímalo by mě, co si o tom zpravodajka myslí. Děkuji. Paní Regner. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Já teď samozřejmě budu souhlasit s paní Omen Reuten, že v tomto tématě se jedná o něco, co je daleko napínavějšího, než to vypadá na první pohled. Pokusím se nejprve se zaobírat pozadím celé této iniciativy a pak konkrétně přejít k bodu, který oslovila paní Omen Reuten v rámci Bruselu 1, čili odstraňování exekvátorského řízení, jsme konstatovali, že existují také témata a oblasti, která jsou z pohledu zaměstnankyň a zaměstnanců nesmírně zajímavá a tudíž také důležitá pro náš výbor. Jeden příklad, a to bylo vlastně důvodem k tomu, proč jsem se pokusila poté, co došlo k rozhodnutí o Bruselu 1 a 1 a bylo řečeno, že musíme poměrně úzce eh, postupovat, dostat tuto zprávu z vlastní iniciativy. Existuje totiž judikatura v nejrůznějších oblastech, eh, která tyto aktuální dnešní problémy vylučuje protože se říká, že žijeme ve vnitřním trhu. Ano, existují tady e, bojová opatření v, prac, e, v oblasti práce i v přeshraniční oblasti a potom také existují eventuálně problémy u poměrů zaměstnanosti může někdo pracovat v jedné zemi a pro nějaký podnik zase v druhé zemi. Ta země má sídlo v třetí zemi a ve čtvrté zemi má sídlo zdaňování, čili máme tady nejrůznější kombinace, které mohou být různě promíchávány a proto tedy moje úvaha byla a sice za prvé, a to je vždycky ten nosný motiv, eh, který vlastně se ubírá ve směru pozměňovacích návrhů paní Omen Reuten. Vést si mít před očima, či mít na zřeteli to skutečnost, že tady nemáme vnitřní trh proto, aby tady došlo k nakupování toho, kde je to někdy jednodušší, kde je to jednodušší pro toho či pro tu, kde je lehčí, snažší prosadit právo. Druhá zásada, která se tady tím táhne jako červená niť a sice ochrana slabší strany má být zachována. A slabší strana to zpravidla prostě bývá zaměstnankyně či zaměstnanec, Eventuálně v jiných případech to máme mm, například eh, v oblasti ochrany spotřebitele a tak dále. Jsou tady různé slabé strany. A ještě jeden příklad bych tady chtěla uvést, než se budu zaobírat konkrétně tím, co řekla paní Omen Roymond. Byl tady dánsko-švédský případ Torlight, to, je, to bylo v roce 2004, existují podobné, problém, podobné případy jako Valkin je také známý, ale já bych se chtěla zaobírat tímto. Bylo to tak, že v rámci jednoho bojového opatření pracovního, které bylo Švédsko, ale zaobíral se tím dánský soud a dánský soud tehdy aplikoval dánské právo na základě aplikace Římu 2 ale dnes by podle Římu 2 bylo aplikovatelné jenom švédské právo a to je ten problém. Dostaneme-li se tak daleko, že soudy více či méně e, se mají nejenom dobře vyznat, Němec se vyzná v německém právu, nizozemec v nizozemském, španěl ve španělský a měl by to mít v malíčku, ale zejména pracovní právo, které je velice eh, specifické v jednotlivých eh, národních státech, pak to bude obtížné. Samozřejmě jsou případy, kde se to vyskytuje, ale je tomu přece tak, že když se podíváme na to, jak eh, systém vypadá v pracovním právu, tak tady máme skutečně národní specifika a sice vztahy odboru, k zaměstnavatelským svazům. To jsou všechno velice eh, choulostivé okázky a citlivé propojení a vypadá to prostě jinak od jedné zemi k druhé. V tom případě je nezbytné, abychom se podívali na to, že možná ve smyslu dobré, korektní judikatury a vykonávání jednotlivého národního práva by došlo k úpravám odpovídajícím. A proto jsem navrhla eh, urči, soud pro přeshraniční eh, bojová opatření v oblasti v práce a potom také eh, příslušný soud pro zaměstnance, kteří žalují zaměstnavatele v těch případech, kde to není úplně jasné, kde je vlastně místo práce. E, to se týká těch případů, které se neustále znovu objevují, například u dopravních podniků, e, že například mají vozový park v jedné zemi, e, řidiči bydlí někde úplně jinde a přejíždějí se a tam a tak to je potom komplikované. Teď k návrhu paní Omen Reuten. Skutečně tady vidím problém a sice vidím ten problém tam, Tedy uznávám, že zejména pro pendlery existuje velice úzký vztah mezi zemí, kde bydlí, pak přejdou hranici a každý den pracují eh, v druhém státě, na druhé straně hranic. Ale skutečně by se mohla zhoršit situace pro zaměstnané. Doufám, že jsem vás teď správně pochopila, že se jedná o to, že mám zaměstnance v zemi A, který pracuje v zemi B a proto jenom v zemi B, tam, kde zaměstnavatel má a své sídlo, může být vznesena žaloba. A to je podle mého důvodu skutečně proti principu ochrany slabší strany, zásady mezinárodního práva, které se odrazilo v Bruselu 1 Doufám, že jsem tedy eh, váš postup pochopila správně. Já jsem si teď nebyla zpočátku jistá, zda hovoříte o eh, trojúhelníkovém vztahu, to znamená země A, kde je sídlo, eh, země 2, kde žije zaměstnanec, země C, místo, kde pracuje, nebo zda jste hovořila pouze o vztahu mezi těmi dvěma zeměmi. Mm, je to přesto tak, že vždycky by to mělo zůstat tak, že bydliště zaměstnance je samozřejmě to místo, kde jako slabší strana je lépe chráněna že by se mělo, tedy měla žaloba podávat tam. To je status quo současného nařízení Brusel 1. A myslím si, že to má svůj smysl, že to tak je, protože v případě pochybnosti samozřejmě každý eh, zaměstnanec potom může hovořit ve své mateřštině a vyzná se lépe ve, eh, v, v právu své vlastní země. Já Pani Omrante, já jsem ráda, eh, pane předsedo, že máme tuto diskuzi, ale dejme tomu, že jako zaměstnanec Eh, žije eh, v Rakousku, pracuje v Německu, pak ten eh, zaměstnanec, který má potíže, má nějaký konflikt se svým zaměstnavatelem v Německu, by měl mít možnost zahájit soudní řízení také v Německu. Proč to považuji za důležité? Paní předsedkyně, proto, aby ten zaměstnanec, rakouský zaměstnanec, měl možnost zahájit soudní řízení proti německému zaměstnavateli v Rakousku. To by pak znamenalo, že ten rakouský soudce se bude muset seznámit s německým zákoníkem práce. A já si myslím, že tady eh, je vlastně tou slabší stranou ten zaměstnanec. A proto jsem uvažovala v tom smyslu, že abychom eh, zajistili opravdovou ochranu je důležité, aby jeli Německo sídlem zaměstnavatelů. bylo možné ve zřízení v Německu, protože konec konců ten postup proti zaměstnavateli tím bude daleko účinnější. Mohu vás jenom ujistit, že se na to ještě velice přesně podívám. Každopádně v současné době mám své pochybnosti. Myslím si, že bych musela ještě si přehrát v hlavě jiné případy, ale myslím si, že bychom se rozhodně měli ještě o tom pohovořit. Okay, thank you. Dobře, děkuji. A nyní dávám slovo komisi. Is she here? Ah, yeah, so the floor is yours. Děkuji. Moje kolegyně paní van den Kerkhove tady bohužel není, já ji zastupuji. Nejprve mi dovolte poděkovat zpravodaji a Evropskému parlamentu za to, že vůbec řeší problematiku výběru jurisdikce v případě eh, sporů podle pracovního práva. Právo zaměstnanců bylo řešeno už v recastu nařízení Brusel 1. Jejich práva zaměstnanců byla posílena, zvláště eh, tedy v tom novém nařízení Brusel 1, které předjímá právo a zaměstnance mít přístup k různým soudům v Evropě, vést hned několik sporů se zaměstnavateli a ve spor proti zaměstnavateli i v případě, že tento je usazen mimo Evropskou unii. To všechno představuje posílení práv. Víme, že Evropský parlament by viděl rád i další změny, například pokud jde o spory v případě konfliktů, do, které, do kterých jsou zataženy odbory, případě stávky a tak dále. V době, kdy byl prováděn na nařízení Brusel 1, vyplnulo z přípravných konzultací, že není třeba měnit pravidla o výběru jurisdikce. Kromě případů, které jsem tu právě uvedla. A pokud jde o konkrétní návrh zpravodajky, mít úplně nová a exkluzivní pravidla o výběru jurisdikce. Eh, já musím říct, že tady máme určité pochybnosti. My jsme tento návrh prostudovali a říkali jsme si, jestli by náhodou tohle pravidlo spíš neznamenalo zhoršený přístup zaměstnanců ke spravedlnosti, protože nyní nařízení Brusel 1 dává možnost zaměstnanci zvolit výběr jurisdikce podle toho, zdali e, jde o stát, ve kterém je zaměstnavatel usazen, anebo podle země, ve které vykonává práci pro tohoto zaměstnavatele. A pokud jde naopak o e, řízení proti zaměstnanci. Současné nařízení umožňuje vést soudní spor se zaměstnancem v domácím státě tohoto zaměstnance, nikoli zaměstnavatele. A proto si tedy zase klademe otázku, zdali by vlastně nová verze tohoto návrhu nenutila zaměstnance, proti kterým je vedeno řízení, cestovat do jiné jurisdikce, bránit se v jiné jurisdikci a jak tedy už jsem řekla, máme pochybnosti o tom, zdali tato doporučení vlastně nepodou, nepovedou naopak k oslabení ochrany zaměstnance, což je základní princip nařízení Brusel 1. Jsme připraveni o tom dále diskutovat s Evropským parlamentem. Děkuji. Thank you. I have one... Děkuji. A ještě jedno vyjádření tänan. Pro mě to bylo překvapení, že jste mi dělala slovo. Nicméně během předchozích diskuzí paní Omen Reuten a paní Regnerová a zástupce komise všichni vlastně zdůrazňovali, jak je důležité tuto věc řešit. Záměr je jasný. a my jej můžeme podpořit. Jde o ochranu eh, zaměstnanců, kteří jsou tou slabou stranou eh, v rámci zaměstnaneckého poměru. Na druhé straně je třeba dodržet základní pravidla naší právní tradice a eh, pracovní legislativy. Samozřejmě, že ta eh, legislativa upravující eh, oblast pracovní je velice citlivá. Doposud totiž evropská legislativa měla jen omezený dopad v této oblasti, to ale neznamená, že bychom to neměli řešit protože se najdou problémy a zároveň také ochota věci vyjasnit, zjednodušit situaci pro zaměstnance. A samozřejmě moje skupina, skupina ALDE, sleduje své zájmy a proto předložíme pozměňovací návrhy. Thank you. Děkuji. Paní Omenrojte, chcete ještě zareagovat? Ano, paní předsedkyně. Já jsem doufala, že proběhne diskuze i s dalšími stínovými zpravodaji, nejenom s paní Regner, a, a že tedy budeme debatovat o tom, jaké tyto úpravy mohou mít dopad. Poté, co jsem si vyslechla vystoupení komise, musím říci, že souhlasím s tím, že jde o lepší práva, lepší ochranu zaměstnance v případě soudního sporu. A já si myslím, eh, jakožto eh, pokud holandský zaměstnanec bude se soudit s německým zaměstnavatelem, má nadále právo obrátit se na holandský soud, ale já myslím, že by bylo pro něj lepší, kdyby to též mohl udělat u německého soudu. A proč? Protože ten holandský soudce není dostatečně profesně na výši, nerozumí tomu pracovnímu právu v Německu. A to může být problém. Na to je potřeba dát pozor, paní předsedkyně. A proto jsme tedy už v minulosti předložili k tomu to pozměňovací návrh, který i v minulosti byl předmětem velké diskuze. Já si však myslím, že práva zaměstnance jsou lépe chráněna, pokud si může vybrat eh, jurisdikci. Okay, thank you. So... Dobře, děkuji. Takže ta diskuze bude pokračovat i nadále. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 14. června v poledne. Musí být opatřeny digitálním podpisem a hlasovat budeme 1. září. Další podprogramu. programu přezraniční kolektivní vyjednávání a nadnárodní sociální dialog. Dnes tedy máme za úkol uvážit 144 pozměňovacích návrhů ke zprávě pana Hendla. Já tady nejprve dávám slovo zpravodaji. Děkuji, paní předsedkyně. Ten, eh, ta zpráva se jmenuje Přeshraniční eh, trans, eh, nadnárodní sociální, přeshraniční kolektivní vyjadnování a nadnárodní sociální dialog. My jsme to prostě zdědili tento název, protože se pro tuto zprávu nikdo necítil kompetentní. Převzal jsem ji já, protože jsem se domníval, že bych mohl uplatnit své zkušenosti z vyjednávání kolektivních smluv. Myslím si, že je to velice komplikovaná oblast, která souvisí s nejrůznějšími národními tradicemi. Slyšení, které jsme měli při prvních poradách, ukazuje, že má smysl, abychom se skutečně omezili na nadnárodní vyjednávání a to jsme se snažili také pojmout naší zprávě. Eh, co se týče rozličných eh, tarifních systémů a různé tarifní autonomie, to také má svůj smysl, abychom vymezili přesně tuto oblast a také mzdově, politickou, mzdově politická koordinace nemůže být předmětem v evropské úpravě ani otázka přeshraničních kolektivního vyjednávání na národní úrovni. Také makroekonomické zdaňování v rámci této zprávy není vyjasnitelné, to by z hlediska ekonomických komplikovaných otázek v EU by znamenalo prostě točit vlastně ocasem psa, bylo by to kontraproduktivní. Proto se domnívám, že bychom se měli omezit na nadnárodní dohody. Zdá se, že tady jsou E, určitá nedorozumění e, také ze strany některých partnerů, a to budeme moci vyjednat v průběhu další diskuse. E, z některých pozměňovacích návrhů se zdá, jako by vyskakovala obava, že se tady jedná o levicově radikální, dokonce snad komunistické záležitosti, které tady zpravodaj předkládá. To rozhodně není ten případ. Rád bych upozornil na to, že kdo se vyzná v pracovních dokumentech komise, eh, tak bude moci konstatovat, že je to naprosto v kontextu těchto zpráv komise a to i s ohledem na otázku Eh, toho, že se říká taková úprava vůbec není zapotřebí. To je naprosto jasné z pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, ale rád bych upozornil na to, že komise vychází z toho, že v poslední dekádě od roce 2000 se tato záležitost radikálně rozvinula. Mezi tím máme 220 takových eh, nadnárodních dohad ve 140 společnostech. Většina z nich má sídlo v Evropské unii a když dnes jsme hovořili o, o té směrnici vysílání pracovníků, protože se to týká milionů lidí, tak bych rád upozornil na to, že komise vychází z toho, že z těchto úmluv eh, eh, že tady se to týká tyto umluvy už deseti milionů pracovníků a proto to není nepatrná částka. Druhá věc, která jde z předložených pozměňovacích návrhů, že není zapotřebí žádných úprav, protože neexistují žádné právní spory nám bylo předložena celá řada sporů z uzavřených úmluv na nadnárodní úrovni a komise ve svých pracovních dokumentech dochází k závěru, cituji, nadnárodní eh, stav nadnárodních společností a jejich umluv je nejasný, eh, liší se stát od státu a je třeba zvýšit právní jistotu a stanovit pravidla pro úpravu sporů. Myslím si, že eh, v našich poradách se stínovými zpravodaj o tom budeme moci hovořit a vidím tady naprosto potenciál v rámci předložených eh, pozměňovacích návrhů dospět k rozumným kompromisům. Různé věci byly předloženy k silnější politické koordinaci a k makroekonomickému řízení. Ono to vlastně nepatří sem, ale Nechci to znevažovat, je to nesmírně důležité téma a tady vidím v dalších poradách eh, to zahrnout a zaintegrovat jako vlastní kapitolu do zprávy, protože se domnívám, že je nezbytné hovořit o celém kontextu vlastního právního rámce pro takové transnárodní eh, dohody a sice v tom ohledu, že evropská eh, úroveň ne, na, nenařizuje E, nějaký povinný právní rámec, ale vytvoří obční alternativní e, e, právní rámec, jak eventuálně řešit právní spory, jak mimosoudně, tak soudně ten obční alternativní rámec nemůže být žádná povinnost, může to být jenom dáno k dispozici sociálním partnerům na evropské úrovni a přenechat jim, zda chtějí tedy něco takového, ale rozhodně bych to doporučoval. Existuje tady celá řada pozměňovacích návrhů, přicházejí zejména tedy od zelených eh, k tématu posílení sociálního dialogu, to je celá vlastní kapitola, která jakoby překračovala rámec zprávy, ale jsme v našich uvách tak daleko, že našim stínovým zpravodajům můžeme dát doporučení, jak je to možné do této zprávy smysluplně integrovat. Další oblast pozměňovacích návrhů se vztahuje na doložku eh, recidivy. Tady existují různé pozměňovací návrhy, eh, které by chtěly tuto doložku jaksi škrtnout, ale komise ve svém pracovním dokumentu vychází z toho, že kdyby tady nebyla taková doložka, znamenalo by to vlastně ohrožení těchto nadnárodních smluv. Proto máme důvod se tím zaobírat. Otázka úpravy konfliktů a také soudnost v oblasti pracovního práva. To se nesetkalo se souhlasem všech stínových zpravodů a s tím jsem počítala. Myslím si, že v souvislosti s úpravou konfliktu můžeme jít cestou mimo soudních i soudních úprav a máme tady možnost kompromisu. Jsou tady i návrhy konzervativních stínových zpravodajů, které považuji za rozumné. Eh, poslední kapitola, to je judikatura eh, Evropského soudního dvora. Hlavně se tady odkazuje na případ Laval. Myslím si, že tady máme i protichůdné pozměňovací návrhy, ale rozhodně se chceme pokusit najít určitý kompromis eh, v průběhu příštího týdne chceme ten kompromis představit s novým zpravodajem jiných politických skupin. Myslím si, že tady existují určité otázky překladu, které nejsou tak jasné i u pozměňovacích návrhů. Nad nimi je třeba se ještě domluvit, ale tady budeme potřebovat pomoc sekretariátu. To nepochází z chyb, ale z různého poměru v tarifních systémech, v systémech kolektivních smluv protože systém kolektivního vyjednávání eh, může někde znamenat podnikové vyjednávání, ale třeba v eh, Anglii to může to znamenat něco jiného a to občas eh, znamená, že je to velice obtížné pro překladatele, protože některé pojmy nejsou kompatibilní. Doufám, že budeme mít zajímavý pracovní proces s kolegy stínovým zpravodaje a děkuji vám za pozornost. Vielen Dank. The next, uh, Mr. Uri. Pan Uri. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony. Eh, mindenek előtt gratulálok. Děkuji. Nejprve mi dovolte pogratulovat panu Hendlovi k jeho zprávě. Chci ho ujistit, že jako stínový zpravodaj jsem připraven a otevřen k diskuzím o tom, jak zlepšit text. Dovolte mi upozornit na několik bodů, které nejsou zásadně důležité, ale mohly by pomoci. pomoci. Například ten volitelný rámec pro nadnárodní dohody V ustanovení číslo 6 se hovoří o evropských odborových federacích a o, a o rámci pro vyjednávání a s tím spojených postupech. My si myslíme, že bychom měli vyjasnit, kdo bude jednat s eh, kým a o čem. Evropská federace odborových svahů nestačí. Měla by tam být i zmínka o eh, asociacích eh, zaměstnavatelů. Čili měli by být zmíněni všichni partneři, kteří se zpravidla účastní těchto diskuzí a bod 7 zní podle našeho názoru příliš důrazně. Tady bychom navrhovali text oslabit a bod 8 to vidíme tak, a kolegové s tím souhlasí, že je třeba mít postup pro řešení sporů, To je pravda, ale pan Hendl vlastně upozorňuje na něco, co už existuje. Čili neměli bychom znovu vynalézat uh, to, co již existuje, jinak tedy také naprosto nesouhlasím odstavcem 10, protože jsem přesvědčen o tom, že v zaměstnaneckých eh, záležitostech je výběr jurisdikce pro případ řešení sporu v národní kompetenci. My to vidíme tak, že tu dochází ke konfliktu s evropskou legislativou. A pokud s tím nesouhlasíme, tak je možné obrátit se potom na Evropský soudní dvůr, takže eh, tady pokud nesouhlasíme s výsledkem sporu. A proto eh, nevidíme důvod, proč tu tedy zavádět ještě třetí úroveň eh, řešení případných soudních sporů. Vím, že někdy v minulosti padl návrh o tom, aby soudci, kteří se specializovají na pracovní právo přišli na naše zasedání a pohovořili o této problematice z jejich eh, hlediska. K tomu nedošlo. Já si myslím, že toto pozvání by bylo dobré zopakovat, aby nám řekli, jak, do jaké míry jsou naše předpoklady a požadavky opravdu realistické. Odstavec 12 konečně. Eh, na půdě Evropského soudního dvora běží jednání o petici, ke které padají další návrhy. Tato petice se týká vysílání pracovníků a řešení sporů s tím spojených. Dopoledne jsme k tomu vedli dlouhou diskuzi. Já si ale nemyslím, že tedy ten odkaz v textu tam, kde je nyní, je na místě. Diskuze na toto téma by se měly vést v rámci diskuze o vysílání pracovníků, čili my žádáme vypuštění tohoto odstavce. To je zhruba všechno v tuto chvíli. A jsem vám k dispozici i panu Hendlovi. A za účelem další diskuze. Thank you. Děkuji. Pan Kreuzmann. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pokoušíme se dělat tady potíž a vlastně víme, co nejde. A to je ta problematika. Já rozhodně nechci spochybňovat dobrý úmysl v Německu znám celou řadu podnikových rad, které dobrovolně na evropské úrovni konají vynikající práci a které se pokouší naše dobrá práva na sporo, spolurozhodování transportovat i do zemí, které něco takového neznají a víme, že v oblasti eh, pracovního práva, a to právě zdůraznil náš kolega činnost eh, soudů, eh, které se zaobírají pracovním právem. To přísluší jednotlivým státům, jak organizují tuto práci a na evropské úrovni tady nemůžeme nic dělat, si myslím. Je možné věci zlepšovat, to nechci tedy popírat, že to jistě je možné na základě výměny informací, na základě větší spolupráce a to lze, tím lze dospět i pro zaměstnance, i pro zaměstnavatele k dobrým výsledkům, ale já to také stále doporučuji, pan Hendl to ví, Bohužel se nám nedaří naše právo na spolu rozhodování transportovat do jiných zemích, protože to tam není jaksi žádáno nebo je to tam jinak historicky dáno, nebo tam jsou předsudky různé. Naše právo na spolurozhodování přispělo k tomu, že se Německo stalo konkurenceschopnou zemí, protože když se podíváme na BASF, kde jsem byl zaměstnanec a které, mělo, eh, které snížilo vlastně počet zaměstnanců na 20 tisíc, bylo to možné jedině se souhlasem podnikové rady a se souhlasem odbory. To by jinak nebylo možné. Uh, dámy a pánové, a to ukazuje, že aby podnik byl konkurenceschopný, nerozhodují to jenom zaměstnavatele, ale také rozumné zastoupení zaměstnanců i odbory, eh, protože to jsou vlastní členové, kteří tady se o to spolu mm, zasloužili a to je velice dobré, když v tom či onem státu, kde to neexistuje, může dojít ke zlepšení v zájmu lidí, kteří tam pracují. Ale říkám ještě jednou, vy tady zdůrazňujete autonomii sociálního partnerství na všech úrovních vyjednávání a hovoříte o nezbytnosti na všech úrovních uzavírat dohody, ale pokoušíte se zmiňovat přeshraniční dohody, no to by bylo pěkné, zejména například my eh, v Poríní eh, máme v Elsasku celou partnerskou oblast, což by bylo dobré, kdyby něco takového tam existovalo, takové uh, dohody, ale ty bohužel končí ještě na hranicích a existují také rozdíly mezi jednotlivými odvětvími, kde existují také rozdíly mezi názory jednotlivých podnikových rad. Někteří, některé státy odmítají vlastně to e, případy soudit v oblasti pracovního práva. Já vidím stále ten problém, že veškeré sociální zákonodárství, o kterém diskutujeme, je v kompetenci národního práva. A vy to také zdůrozňujete. Ve své zprávě všechno lze dělat pouze dobrovolně a buďme upřímní. Tam, kde to nic nepřinese, tam je určit ta svoboda, ale tam, kde někdo rozpozná nějakou nevýhodu, může to být třeba zaměstnavatel, tak tato dobrovolnost tady nebude. A proto to možná za ten pokus stojí, ale rozhodně to bohužel nepovede k úspěchu. My klidně na tom budeme spolupracovat, ale je to tedy pokus eh, něco uskutečnit, co stroskota na daných eh, legislativních možnostech. Děkuji. Eh, Děkuji. Thank you, Mrs. Chair. Děkuji. Já se na to nedívám tak pesimisticky. Myslím si, že je to zpráva, která přichází ve správnou dobu a že bychom opravdu měli vést důkladnou diskuzi. Pozměňovací návrh pana na číslo 27 dobře schrnuje, o co jde této zprávy. Jde o symetrii, symetrii postavení podniků, které jsou do značné míry eh, harmonizované podle evropské úrovně, zatímco tedy zaměstnanci eh, vlastně nemají možnost jednat na této evropské úrovni, pokud vedou nějaký spor. A proto bychom měli posílit jejich postavení. Já se naopak myslím, že eh, formulace v odstavci 2 by měly být posíleny, pokud chceme právní rámec pro nadnárodní pracovní dohody, tak na tom musíme začít pracovat hned. Nestačí to odkládat, eh, protože ta věc je velmi komplikovaná. Pan Ludvigsen také přišel eh, s pozměňovacími návrhy 141, 142, 143 které podle mého názoru jsou velmi dobré. A tady je důležité tedy posílit úlohu sociálních partnerů v evropském v rámci evropského semestru. Já se také myslím, že bychom měli být konkrétnější v tom smyslu, jak toho dosahovat. Mně to připadá uh, jako debata ve správný čas především proto, že Evropská rada bude brzy debatovat o přijetí legislativy na toto téma a já si myslím, že za parlament bychom měli apelovat na to, aby v tomto textu byla úloha sociálních partnerů posílena. Tedy opakujeme, že stanovení mest je národní kompetencí, protože to tak úzce souvisí se ty národního hospodářství a tak dále, eh, že eh, nemá vlastně cenu chtít to upravovat jinak. A pokud jde o to, že vzniká nerovnováha, měli bychom se spíše soustředovat na uh, Eh, řešení v té sociální úrovni a také eh, se vždy aktivně zapojovat do diskuze na toto téma, nenechávat jenom na radě a komisi. Já, ich freue mich über... Ano, velmi mě těší tato zpráva, která vypr- může vypracovat nejrůznější pozice. Já znám tak trochu Tomas Hendla a on vždycky pracuje eh, tak, že je to blízké praxi důležitá je informace, kterou právě eh, řekl Čaba. Chceme-li mít nějak nějakou vyrovnanost, nemůžeme hledět jenom na to, co dělají odbory, ale také mm, musíme zapojit i zaměstnavatelské svazy, abychom tady neměli žádnou prostě nevyrovnanou úroveň. A myslím si, že to by bylo dobré. Druhá věc. Právní rámec. Potřebujeme nezávazný právní rámec, obční, ty si poukázal na to, že to je pozice, s kterou budeme moci žít, protože budeme moci žít, protože je třeba zapojit nejrůznější eh, zkušenosti. Co se týče sociálního partnerství, jsem rád, že se zelení v mnoha pozměňovacích názorech na návrzích tím ještě zaobírali. Považuji za nutné posílení sociálního dialogu. Nebývá to snadné, zejména na evropské úrovni. Někte, ně, lecos také stroskotá, ale to, co stroskotá, eh, tak můžeme zase my vyzvednout tady v Evropském parlamentu. Je důležité rozšiřovat sociální dialog, to je velice důležité i na té nadnárodní úrovni. Možná, Tomasi, že bychom měli možnost v čísle 10, který, které velice Čaba kritizoval, dospět k vědomému kompromisu mezi dvěma různými pozicemi 118 pan Sarje a 119 Oli Lodvingson. Myslím si, že bychom tady mohli udělat docela dobrou kombinaci z toho. Já nejsem žádný stínový zpravodaj, ale rád bych ti přesto předložil určitý návrh, že bychom mohli říci, jak tady pokročit. A potom to, co řekl Jürgen Kreutzmann, a poukázal na svou zkušenost BASF a poukázal na to, že my všichni známe Evropské podnikové rady. Víme, co všechno mohou Evropské podnikové rady dokázat nejprve řekli podniky, my budeme vyrábět ve vaší zemi nebo jenom ve vaší zemi, ale sloučit to a říct si, potřebujeme tady společné záležitosti, eh, je třeba Eh, abychom nepřipustili, aby stály jednotlivá stanoviště proti sobě. To je orientace na konsenzus a já jsem přesvědčen, že se nám podaří dospět k dobrému kompromisu. Tomas, nezapínejme. To, co jsme získali v určitých zemích, to je příklad pro země jiné. Nechceme to nějakým způsobem srovnávat, ale je třeba abychom se neuzavírali do národních e, pozic. Jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Vidím, že Jean-Louis Cotigny je úplně ztracený, ale ještě jsou tady místa. Tak, ale Lukinson. A poté se táží, ještě někdo by se chtěl vyjádřit? Bohužel mimo mikrofon. Bohužel v tomto sále můžeme mít pouze 16 jazyků, říká předsedající. A dnes dopoledne nebyla finština. Ano, já jsem to slyšela, říká předsedající. A říkám pro ostatní kolegy, kteří neslyší Není tlumočení do řečtiny. Ano, opakuji, dnes ráno nebyla finština, dnes odpoledne není řečtina, máme pouze 16 jazyků v tomto jazyku, v tomto sále stále není finština, je mi to moc líto, znovu opakuji, můžeme mít pouze 16 jazyků a ty máme podle počtu řádných členů. Takže i když jste řádná členka, pokud máme tři Němce a jenom jednu Finku, tak bude mít Němčina přednost. Je mi moc líto, na mě to nezáleží. Tak, pan Ludvíkson. Bohužel opět mimo mikrofon. Vote dans, dans, sur lequel nous sommes déjà en retard, donc je veux bien réouvrir ce point, mais franchement, euh, monsieur Horry, c'est indispensable Alors allez-y. Tak prosím, jestli je to tak nezbytné. Eh, eh, to je otázka principu. Každý člen má právo hovořit svým rodným jazykem. To nám nemusíte vysvětlovat. Nemusíte nám to vysvětlovat, my naopak čekáme, že budete bojovat za naše právo mluvit eh, našimi jazyky. To je základní princip, který není předmětem diskuze. Vážené kolegyně a kolegové, to je rozhodnutí eh, předsednictva, takže prosím, já můžu spochybnit rozhodnutí předsednictví. Vy máte právo na všechny své jazyky na plenárce, ale na výboru je to podle disponibility sálu, disponibility týmu tlumočníků. Tlumočení je podle počtu řádných členů daných výborů. Je mi to strašně líto, protože já mám to privilegium, že mohu hovořit svým, svojí mateřštinou až dosud. Tak, pan Ludvíkson.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 že přeshraniční dohody by měly být komplementární s těmi národními dohodami o odměňování a nesmíme zapomínat na to, že je důležité rozhodnout o tom, jak k ním budeme přistupovat. My na půdě parlamentu jsme se rozhodli, eh, že eh, tedy máme přehled o tom, jak ty struktury vypadají, ale nemůžeme rozhodovat o tom, jak budou používány, protože existují různé systémy, které mají také svoji tradici v jednotlivých zemích a proto by bylo chybné uvažovat tím směrem, že tato otázka může být řešena eh, tedy jedině způsobem, který přinese zlepšení. Opakovaně se k věci musí vyjadřovat Evropský soudní dvůr a proto si myslím, že je důležité postupovat velmi opatrně. Jde o záležitost národních kompetencí. A je to určitá nerovnováha mezi sociálními svobodami a jinými typy svobod. A já si myslím, že není A, možné všechno řešit pouze na evropské úrovni, už jenom proto, že to vlastně není evropská kompetence. Evropská komise to řeší v rámci evropského semestru, ten je do určité míry i předmětem kritiky a já si myslím, že nestačí hovořit pouze o makroekonomické nerovnováze. Pokud jde o evropské pracovní právo a výběr jurisdikce, tady je dobré mít určité alternativy k dispozici, ale zároveň ve věci platí určité judikáty, které jsou závazné. A musíme se také držet základních zásad pracovního práva. Je třeba iniciovat dlouhodobou diskuzi na toto téma, nezapomínat na její sociální aspekt, který bychom měli posilovat, a to ještě předtím, než se rozhodneme zavádět nějaké nové instituty. Musíme také dát pozor na to, aby sociální dialog byl posilován a také úloha sociálních partnerů a zavádění odolných struktur. Já jsem přesvědčen, že se nám podaří najít kompromis, nad kterým, nad kterým se všichni shodneme. Tak, znovu dáme slovo zpravodaj Tomasovi. Já vielen Dank, Frau Vorsitz. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Krátce se budu zaobírat jednotlivými příspěvky, které zazněly kolegovi Jurgovi. Jsem velice povděčena mohu Mm, souhlasit s tím, že řekl, že u bodu 7 předložil pozici, kterou považuji za rozumný základ pro hledaný kompromis bez nějakých velkých změn. Domnívám se, že bychom měli také diskutovat o jeho návrhu eh, zvažovat místo řešení soudních pří to by mohlo být také doporučení tohoto soudu, ale nezdílím jeho názor, že se u osloveného případu jedná o tematiku vysílání pracovníků. Myslím si, že je to správně umístěné v této zprávě. Ale jak řečeno, ještě budeme mít příležitost mluvit o tom, co je třeba udělat v této zprávě. Ale že to nejde, pane kolego Krojcmane, to se nemyslím. Moje zkušenosti z vyjednávání v této oblasti mnoha leté znamená, že to neznamená, že bych chtěl něco vnucovat. Vím, že tady existují možnosti a v případě, že dojde k případu sporu, tak to je jako v nájemné, nájemní smlouvě. Když tam nic rozumného není, tak taková smlouva nemá vůbec žádnou hodnotu, žádnou cenu. Je třeba abychom O tom bych tedy rád pohovořil, ale to není předmětem dnešního jednání, ale naší další práce. Kolegyně Cornelisen hovořila o asymetrii a kolega Ludvigson dal pozměňovací návrh, který navazuje na to, co bylo řečeno na hearingu k tématu. Myslím si, že tuto asymetrii rozhodně můžeme zahrnout s doporučením pro komisi, abychom řekli, tady není ta nezbytná balance, kterou bychom potřebovali a je třeba, abychom dále rozvíjeli sociální dialog. Proto se domnívám, že téma je vyřešitelné. Thomas Mann, návrhy 118, 119. Byl bych velice vděčen, a mám to napsáno i na mém papírku, že to by byly ty pozměňovací návrhy, na jejich základě by bylo možno dospět ke kompromisu. Tady jsem vděčen za veškeré podněty. Chci to ještě jednou zopakovat. Nejedná se rozhodně o to, abychom vynalezli něco, co chceme vnucovat, ale to všechno je vlastně vyústění dlouholetého procesu. A učiníme dobře, když se s tím velice vážně budeme zaobírat a pak nemám pochybnosti o tom, že se nám podaří něco dobrého. A těším se na nejrůznější diskuze, které budou velice zajímavé právě protože máme nejrůznější právní systémy v Evropě. To je velice zajímavá zpráva a doufám, že tak to e, na to hledí i mý kolegové stínoví zpravodajové. Děkuji. Vřelé díky. Takže teď budeme hlasovat, respektive podíváme se na pozměňovací návrhy 19. června a budeme hlasovat 20. června. S ohledem na čas, když dovolíte, tak teď bychom okamžitě přešli k bodu 15, pak bodu 16, protože vím, že členové vždycky chtějí, abychom dodržovali čas, který je uvedený, pokud je o hlasování. Voilà. Alors, euh, simplement par rapport à la discussion. Ještě jenom pokud je o tu diskusi, kterou jsme měli dnes dopoledne, tak bych chtěla říct dvě věci. První, že je nové znění pozměňovacího kompromisního návrhu C, který umožní dát ústní pozměňovací návrh, takže pozměňovací návrh C je podpořen třemi skupinami. Pokud bude tedy ten ústní pozměňovací návrh podpořen a na rozdíl od toho, co jsem řekla panu Debakerovi, který tady není, pan Debaker mě prosil, abych podpořila jeho tři pozměňovací návrhy 56 až 58, ale vzhledem k tomu, že on nepodporuje odstavec 28 z původního znění textu rozhodnutí. Ne, ne, ne, pletu si to říká eh, předsedající, to je až na zítřek. Takže tady jsme u státních dluhů v rámci regionální politiky. Je tady pouze změna kompromisu C. Omlouvám se za ty zmatky, říká předsedající. Takže kompromis jedna podpořen, ano? Nikdy se vám to nestává, říká předsedající. Mimo mikrofon, bohužel. Takže kompromis B, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Dva kompromisní e, návrhy 7 a 8 tedy padají, pak máme odstavec 1, pozměňovací návrh 9, kde máme jeden návrh půstního ozměňovacího návrhu. Není že nikdo proti. Kdo je tedy pro devítku takto pozměněnou? Proti. Zdržel se. Přijato. Dále máme pozměňovací návrh 10 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Odstavec 2. Pozměňovací návrh 11. Reža Petšrodr. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec 2. Pozměňovací návrh 12. Tedy padá. A teď hlasujeme odstavec 3. Kompromis C, což je ústní pozměňovací návrh a vede to k tomu, že tento kompromis je podpořen třemi skupinami. Kdo je pro? Zdržel se? Přijat odstavec 3, pozměňovací návrh 15 od zpravodajky a François Kasek. Kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Poz... Ano, zamítnuto, zamítnuto. Můžete být šťastní, ne? Tedy, samozřejmě se tady to podpoř, zkontrolovat, ale když jste vyhráli, tak byste měli být spokojeni, ne? Pozn... Takže v každém případě děkuji, že můj pozměňovací návrh byl zamítnut. Odstavci 4, pozměňovací návrh 16 od Elizabety Schroeder, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 4, pozměňovací návrh 17, Veronika Lope Fontaně, Elizabet Moran Šachtě, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. Pak odstavec 4, stále pozměňovací 18, stejní autoři, ústní pozměňovací návrh předložený EPP. Nikdo není proti, takže hlasujeme pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále odstavec 5, pozměňovací návrh 19, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, pozměňovací návrh 20, odstavec 15, ústní pozměňovací návrh, nikdo není proti, takže takto pozměněný pozměňovací o 20, ano, přijato. Odstavec 15, 21, pozměňovací návrh, stejní autoři dělíme na dvě části. První část se hlasuje bez slov Believe That for Focus Less Reverb Region. Kdo je pro tuto první část? 21 první zpravodajka proti, tedy kři, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Já si myslím, že tato část bude schválena, ale prověříme si. Prosím, hlasujeme. Tout le monde a pu voter? Všichni odhlasovali. Hlasování skončilo. 23 pro, 14 proti, 3 se zdrželi. Takže tato první část je přijata. Hlasujeme o zbytku textu. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Odstavec 17, pozměňovací návrh 22 od Elizabeth Schroeder, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Dále odstavec 17 a 23, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 24, Možná, že jsem to uspíšila. Takže pozměňovací rok 23 hlasujeme. Asi jsem to uspíšila, takže prosím, zahajujeme hlasovat. Všichni odhlasovali, končíme hlasování. 13 pro, 27 proti. Ano, vidíte, tak jsem to uspíchala, upospíchala. Pozmě... A děkuji za vaši bdělost. Pozměňovací návrh 24 od François Kastex, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Souhlasíme? Pozměňovací návrh 25, eh, odstavec 17, stejná autorka, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 26, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 27, kdo je pro, proti, zdržel se. Takže si to ověříme. Prosím, u pozměňovacího návrhu 27 ověřujeme, začínáme hlasovat. Všichni mohli odhlasovat. Hlasování ukončeno. 22 pro, 18 proti, takže přijato. Dále po 11 se pozměňovací návrh 1, Elizabeth Schroeder, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Stále Pozměňovací článek 2 od Elizabety Šelody, kdo je pro, proti, zdržel se. Dále bod úvodního ustanovení C, pozměňovací článek 3 od Veronika Lope Fontaně Elizabeth Morin Šachti, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Bod odůvodnění F, kompromisní pozměňovací návrh navrhují dvě frakce, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Dále pozměňovací, pardon, od bod odůvodnění G, Pozměňovací návrh 5, François Castex pro, proti, zdržel se, zamítnuto a bod odůvodnění je pozměňovací návrh 6 od stejné autorky, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Takže navrhuji, abychom si to přece jenom ještě prověřili. Pokud jde o celkové hlasování o tomto návrhu stanoviska, zahajuji hlasování. Všichni mohli odhlasovat? Pan Orej, prosím, vyberte si. Tak, prosím, hlasování je opraveno, takže můžeme skončit hlasování. Hlasování skončilo 36 pro, 1 proti, 3 se zdrželi, takže toto stanovisko bude předáno výboru pro regionální záležitosti a bude to tento výbor moci vzít v úvahu při svém hlasování zítra. A nyní jdeme k bodu 16, kde dávám slovo naší kolegyni Kinga Kunz pro návrh eh, stanoviska určeného výboru pro kulturu o přehodnocení vzdělávání. Je to zpráva, u které máme vyjádřit naše stanovisko. Takže paní zpravodajko, prosím, máte slovo, abyste nám představila těch 99 pozměňovacích návrhů, které byly představeny k vašemu návrhu stanoviska. Prosím. Děkuji velice. Je pravda, že vypracováváme stanovisko na toto téma a od začátku jsme řešili, jak jasně nadefinovat eh, limity jednotlivých kompetencí a to tedy především v rámci výboru KULT. Šlo nám především o sociální integraci na jedné straně, na druhé také o ob obsah vzdělání a předávání dovedností, které úzce souvisí s potřebami pracovního trhu. Jak už jste řekla, obdrželi jsme 99 pozměňovacích návrhů od 17 kolegů. Snažili jsme se je seskupit. Celá řada z nich upozorňuje na katastrofickou situaci mladých lidí, na vysok, katastrofálně vysokou míru jejich nezaměstnanosti a tak dále. My se budeme snažit to včlenit do textu kompromisním stylem. Celá řada kolegů také podporuje myšlenku větších investic do vzdělání v členských státech, a to navzdory finančním problémům v důsledku krize. My to tedy také se, tady se snažíme mluvit jasně. Najdou se pozměňovací návrhy, které hovoří o nutnosti změnit vzdělávací osnovy a podobně, ale já si myslím, že je třeba uvědomit si, že naše kompetence mají svá omezení a proto je třeba najít takový text, který bude přijatelný pro výbor kult. Existuje celá řada pozměňovacích návrhů, které jsou v souladu s našimi kompetencemi, které zmiňují jiné sociální skupiny, to, jak je eh, začlenit do vzdělání způsobem, který vede k většímu zapojení na trhu práce. Je tu také zmínka o studentech, kteří jsou nějakým způsobem postižení nebo znevýhodnění, mají tedy speciální potřeby. Některé pozměňovací návrhy obsahují určitá doporučení, pokud jde o studentské půjčky, o to, jak financovat studia. To je něco, co musíme řešit. A někteří kolegové upozorňují také na nutnost zapojit zaměstnavatele, sociální partnery mm, a zástupce mladých lidí. My tedy vypracujeme kompromisní návrhy co nejdříve do 19. června a 20. června by se potom mělo na půdě výboru hlasovat. Plánované stínové zasedání bude čtvrtého, kdy se budeme mluvit o těch potenciálních kompromisech a výbor KULT přijme zprávu 17. Eh, září po letních prázdninách. Takhle je to tedy naplánováno. Děkuji. Uh, merci pour... Velice děkuji za skupinu Libe. Paní Wismenová, prosím. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bravo eh, zpravodaji za ten základní text, který je velice dobře připraven. Z hlediska naší skupiny zmíním pouze několik nápadů, které by mohly být vzaty v úvahu. Za prvé jsou to pozměňovací návrhy bodu 3 týkající se řešení, pokud je o různé potřeby studentů, zejména z různých zranitelných skupin. Stejně jako řada kolegů eh, navrhuji zrušení konce textu, to znamená zkrátit text pro osoby handicapované by bylo asi dobré tam ten text nechat jakožto obecný odkaz, ani byž by se zmiňovaly specifické skupiny. Další návrh chceme začlenění eh, nevládních organizací do aplikace a monitoringu opatření pro snížení eh, eh, ukončení školní docházky předčasně. Jinak zde může být špatný pohled na Eh, proces výchovy dětí, kde hovoříme o hodnotách a o eh, názorech rodičů. Jinak si myslím, že všechny ty další pozměňovací návrhy jsou vylepšením textu a podpoříme je. Děkuji a nyní Danuta Jaslavecká. Děkuji, paní předsedající. Já chtěla poděkovat. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat paní Gonč za přípravu tohoto stanoviska a chtěla bych říci, že bych nahradila slovo vzdělávání slovem kvalifikace v článku číslo 3, abychom mohli vzít v úvahu znalosti a kvalifikaci, kterou získáváme i poté, co jsme ukončili oficiální školní docházku. Myslím si, že bych chtěla jít ještě dále a dokonce bych řekla, že znalosti by byly dobrým nebo vhodným slovem, že to je to, co rozhoduje o přijetí nějakého člověka do zaměstnání a také to rozhoduje o jeho profesní kariéře. Rovněž bych chtěla zdůraznit, že vzdělávací systém nemůže být izolován od trhu práce a od ekonomické reality, že neustálý dialog mezi vzdělávacími školními zařízeními a trhem a organismy na trhu práce nám mohou zajistit lepší rovnováhu mezi těmito dvěma světy. Děkuji. Merci. Děkuji. Někdo další chce vystoupit? Prosím. Thanks, Chair. I... Já jenom chci pogratulovat eh, zpravodajce k této zprávě a říci, že jsem přesvědčena o tom, že jde o mimořádně důležitou zprávu. Vítám celou řadu pozměňovacích návrhů k této zprávě, zvláště ty, které hovoří o uznání předchozího vzdělání. Vím, že k tomu už existuje sdělení komise, ale já jsem přesto přesvědčená, že uznávání předchozího vzdělávání, formálního i neformálního, může ještě posílit celou situaci. Myslím si, že na této zprávě je zvláště důležité to, eh, že zdůrazňuje důležitost různých eh, cest ke vzdělávání. A to, jak důležité je podchytit zvláště skupiny studentů ohrožené tím, že ukončí předčasně svoji docházku. A konečně také vítám ten důraz nejenom na učňovské školství, na eh, pracovní stáže a tak dále. Ale zdůrazňuje tedy, že tyto stáže musí být také zaměřeny na kvalitu. A mě by měly umožnit zvyšování kvalifikace a to znamená být pořádány ve spolupráci se sociálními partnery, zaměstnavateli a dalšími. Velice děkuji. Někdo další si chce vzít slovo? Komise se chce vyjádřit? Ne? Takže dáme slovo kynce, Koncové, prosím. Thank you very much. Uh, Děkuji. Děkuji také za všechny připomínky, jak už bylo řečeno. Proběhne stínové zasedání, já jsem si jistá, že většina těch témat se na něm objeví znova. Všichni víte, jaké dilema představuje tato zpráva. Na jedné straně ve chvíli, kdy se zmiňujeme o určitých ohrožených skupinách, je otázka, jestli jejich výčet má být úplný anebo jenom indikativní. Je mi jasné, že kolegové se k tomu budou vyjadřovat, já jsem otevřená všem uh, dobrým řešením. Také prevence předčasného ukončení školní docházky je velmi důležité téma. Je to také jeden z našich cílů. A já si myslím, že je třeba měnit klima na školách tak, abychom právě předcházeli tomuto, vzniku tohoto problému. Na tom se jistě shodneme, ale otázka je potom, jak to v praxi opravdu zařídit. A pokud jde tedy o tu odbornou přípravu, zlepšování kvalifikace a tak dále, to spolu vzájemně souvisí a podle mě to zase tedy souvisí s kompetencemi. Já proberu tyto pozměňovací návrhy s členkou výboru KULT, která je zodpovědná za tuto zprávu. Byli bychom rádi, kdyby tento výbor vypracoval eh, stanovisko, které je opravdu přijatelné. Proto jsem velmi opatrná. A nechci tedy nějakým způsobem se míchat do toho, co je kompetence výboru kult. Víme, že všechno, co tedy souvisí se vzděláním přímo, ovlivňuje i situaci na trhu práce a proto je třeba zjistit, jak tuto věc řešit. Také naprosto souhlasím s vaší připomínkou v tom smyslu, že vzdělávací systém, tedy, nebo systém vzdělávání nelze nazírat izolovaně. Čili, že i tedy vlastně situace pracovní zase zpětně má mít dopad na vzdělávání. Pokud je o uznávání eh, dosaženého vzdělání, já si myslím, že je to velmi důležité eh, pro další výbory a že by to mělo být téma trialogu s ISF. Můžeme to ovšem zahrnout i do této zprávy. E, zase tedy e, neformální způsoby vzdělání, to je spíše kompetence výboru kult, ale já myslím, že tedy se o tom můžeme zmínit také. Čili děkujeme za všechny připomínky a budeme se snažit vypracovat zprávu, která by skutečně odrážela naše hodnoty. Děkuji. Ehm, Velice děkuji. Takže tím jsme skončili s tímto bodem na pořadu jednání, který bude hlasován zítra, pardon, 20. června, kompromisy budou 19. probírány a hlasovat budeme 20. června. Nyní přecházíme k bodu 17 na pořadu jednání. Chápu, že zpravodaj pan Doč eh, vzhledem k tomu, že tady nemůže být, takže to bude pan Ory, který ho nahradí. Pokud jde o návrh stanoviska které dáváme výboru INTA o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek a podporu podporujících jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trh veřejných zakázek třetích zemí. Ve výboru INTA je to pan Daniel Gaspari, Gaspari který je zpravodajem. A v této fázi se jedná o to, že máme se podívat na pozměňovací návrhy, jichž je 40. Takže pan zpravodaj náhradní, prosím. Eh, Paní předsedkyně, Pan Dojč se nemohl zúčastnit a má k tomu dobré důvody. Šťastnou rodinnou událost, na kterou se těší, proto také nedorazil. Já nechci opakovat to, co už to bylo řečeno v minulosti k této věci. Jde o to, že některé trhy v některých regionech světa jsou eh, uzavřené a přitom náš trh zůstává velmi otevřený. Proto si myslím, že komise by měla znovu uvážit přístup na trhy a zadávání veřejných zakázek. Výbor LEAD tedy ten příslušný výbor, jak už řekla paní předsedkyně, je výbor INTA. První výměna názorů proběhla v listopadu. Proběhlo také slyšení. Návrh bude, doufáme, dopracován v září a poté tedy nejpozději v prosinci to bude předloženo na plenárním zasedání. Za stanovisko je zodpovědný pan Thomas Deutsch. Pokud je o zaměstnanost a principy ochrany životního prostředí, podporu malých a středních podniků, a s tím související pozměňovací návrhy. Tady tedy souhlasíme s tím, že ten Eh, dopad společenský na životní prostředí a tak dále by měl být pravidelně posuzován. A mělo by to být i zdůrazněno v textu. Ale neměli bychom zacházet nad rámec kompetencí výboru pro zaměstnanost. Konečná lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů byla 19. dubna. Bylo předloženo našimi kolegy 34 pozměňovacích návrhů. kolegy, který, které jsem právě jmenoval. Žádné další skupiny eh, už pozměňovací návrhy nepředložily. Problematika lidských práv v třetích zemích, trvale udržitelného růstu a rozvoje v třetích zemích, dodržování pravidel ochrany životního prostředí, a trvalá udržitelnost z hlediska právě ochrany životního prostředí a zachování sociálního pořádku. To je všechno velice důležité. Pan Hendl správně řekl, že jsou to zajímavé nápady, ovšem otázka je, do jaké míry tyhle pozměňovací návrhy skutečně souvisí s problematikou obchodu a přístupu na trh. Pozměňovací návrh 17 poukazuje na to, že tržní omezení mají negativní dopad na eh, trh práce v rozvojových zemích, což jde proti cílům Evropské unie. A Tomáš Deutsch eh, tedy posoudí tyto pozměňovací návrhy, zváží je a jeho záměrem je sejít se se stínovým zpravodajem co nejdříve, aby se dohodli na společném postupu. Nemyslím si, že by to měl být problém. Doufejme, že se dohodne se všemi čtyřmi kolegy, nebo alespoň s jejich zástupcem. Bitky Cipel a pan Kreuzmann poté. Ja, Dank, Frau Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Už jsme trochu pokročili v čase, proto budu stručná. Skutečně jenom málo kolegyň a kolegů předložilo pozměňovací návrhy, které podle mého prvního přehledu se ubírají všechny jedním směrem. Já jsem si relativně jistá, že navzdory diskusím, které povedeme se zpravodajem, budeme moci dospět k dobrým výsledkům. Ráda bych upozornila pouze na dva či tři body, které jsou pro mě důležité Jedna věc je, že samozřejmě i ve vztazích s třetími státy bychom neměli vyvíjet žádný tlak, což by vynucovalo privatizaci. My klademe důraz na to, aby veřejná zpráva sama rozhodovala o tom, zda služby bude provádět sama či zda je bude privatizovat. Otázka omezení přístupu k trhu. Tady bychom si měli ponechat otevřenou možnost v případě, porušení zásadních práv zaměstnanců dospět k určitému omezení úmluvy Mezinárodní organizace práce už tady byly zmíněny a domnívám se, že podobně jako při zadávání zakázek, o kterém diskutujeme na úrovni EU, by bylo nutno také přeskoumat hlavně velmi nízké nabídky aby tady nedošlo k zkreslování hospodářské soutěže či o vytváření negativních sociálních standardů. Já se nej- ještě sejdu s panem zpravodem a jsem si jistá, že si budeme moci rychle dohodnout. Pan Krojcman. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Právním základem je článek 207 o společné obchodní politice, a proto je hlavním cílem návrhu, cituji, pozici Evropské unie při vyjednáváních o podmínkách přístupu ke zboží, službám a nabizitelům z Evropské unie a k veřejným zakázkám ve třetím státech posídit a zlepšit právní situaci a vyjasnit právní situaci pro zboží a služby ze zemí třetí, třetí zemí. Konec citátu. Jedná se tedy o reciprocitu, o vzájemnost, co se týče přístupu eh, k trhu eh, o veřejných zakázkách eh, ve zemích EU a třetích státech v současné době se nachází příslušný legislativní předpis přepracování. Já sám jsem žádné pozměňovací návrhy nepředložil, protože se domnívám, že všechny aspekty týkající se tohoto výboru již jsou pokryty ve směrnici o zadávání veřejných zakázek. Když si ji přečtete, tak tam jsou podrobná ustanovení o dodržování sociálních a pracovně právních předpisů. Komise samotná odůvodnění svého návrhu odkazuje na, cituji, nezbytnost dodržování zásadních pracovních norem Mezinárodní organizace práce ze strany třetích států eh, a také ve směrnici o zadávání veřejných zakázek. Konec, zakáz, eh, konec citátu. Směrnice o zadávání veřejných zakázek dává povinnost členským státům zabezpečit, aby byly dodržovány pracovně právní předpisy. V článku 44 parlament vyžaduje od zadávacích úřadů eh, nedávat žádný eh, příplatek těm, kteří porušují mezinárodní pracovně, pracovně právní ustanovení. Kromě toho je třeba také postupovat proti Eh, práci dětí. Zároveň směrnice o zadávání veřejných zakázek ve článku 660 umožňuje širokou paletu sociálních kritérií včetně férových obchodních podmínek. Konečně směrnice o zadávání veřejných zakázek dává povinnost zadavatelům při zejména nízkých zakázkách vyžadovat dodatečné podklady a přitom je nutno dodržovat sociálně a pracovně právní předpisy. Když do, se dojde k výsledku, že nízká cena může být vysvětlena porušením těchto předpisů, tak je třeba takovou nabídku odmítnout. Proto neexistuje žádná nezbytnost při zohledňování sociálních kritériů eh, k nástrojům trhu. Proto proto zamítneme veškeré pozměňovací návrhy. Eh, Děkuji. Někdo další si chce říct slovo? Ne. Myslím si, že pan Ori taky ne. Ne. Takže my se podíváme na kompromisy 19. a budeme také hlasovat pak 20. Nyní dáme slovo naší kolegyni Edith Estrele, pokud jde o návrh nařízení E, Evropské komise, jen se týká diagnostických zdravotnických prostředků, pozměňující směrnici a s tím spojené nařízení. Je to tedy bod 18 a bod 19. návrh nařízení Evropského parlamentu a rady ohledně tedy zdravotnických prostředků in vitro a předtím tedy nařízení zdravotnických prostředcích a změně směrnice. A budeme diskutovat o obou těchto dvou textech najednou. Paní zpravodajko, máte slovo a vězte, že to jsou dva texty, které jsou diskutovány ve výboru Envy, kde zpravodové jsou Dagmar Rothberend a Peter Lees, respektive u těchto dvou textů a kde máme vyjádřit své stanovisko. Paní zpravodajko, prosím. Merci beaucoup, madame la présidente. Velice děkuji, paní předsedkyně. Už kontribuji que... No. Milí kolegové, dovolte, abych nejprve rozvinula myšlenky, které eh, mi poskytli kolegové svými pozměňovacími návrhy. 60 pozměňovacích návrhů k produktům a 20 k diagnostice in vitro. Většina těchto pozměňovacích návrhů přispívá k tomu, aby eh, prostředí práce bylo bezpečnější. Uvádí se zde také zejména jako hlavní cíle bezpečnost uživatelů. Je tady také několik pozměňovacích návrhů, které nemohou podpořit, protože to překračuje vlastně kompetence tohoto výboru. nesmíme prostě jít nad rámec toho, co je působností našeho výboru ve výboru na ochranu životního prostředí bylo vzneseno 900 pozměňovacích návrhů. Změny, které byly předloženy některými kolegy, se ubírají správným směrem, eh, hlavně v tom ohledu, aby zdravotní prostředky byly mm, lépe, bezpečněji používatelné a je Domnívám se, že tady budeme moci dospět ke kompromisům. Já také udělám odpovídající návrhy v tomto ohledu. 15, 27 a 29 pana Hulona a také 27 a 52 od paní Háken. V souvislosti s jinými pozměňovat, pozměňujícími návrhy nemohu zase všechno podpořit. Jak už jsem řekla, pochybuji, že spadají do naší působnosti. 19, 20, 21, 23, mimo jiné od pana Bulona 50, 35, 36 a 35 a 51, 53 od paní Bizet. Tady exist existují ještě některé pozměňovací návrhy eh, související s definicemi. Podle mého názoru také to není předmětem pojednávání našeho výboru 28, 32 a 30, 29, 38, paní Harken a pozměňovací návrh 33 od paní Long, ale to neznamená, že bych s tím nemohla souhlasit, avšak mé námitky se ubírají tím směrem, že výbor pro zaměstnanost není příslušné zaobírat se těmito body. A potom 25 od pana Bulona. Tady se exist, jedná o právní text a proto to, to sem také nepatří, na 55 a 50 od paní Lamberts. Tady bych měla ráda určité vysvětlení. Mm, nerozumím tomu zcela, co bylo úmyslem při této formulaci a také číslo 57. K tomu mám také otázky. Myslím si, že text komise je v tomto ohledu lepší, ale pozměňovací návrh 28 mohu podpořit. A potom, paní Harken, bych vás chtěla požádat, abyste, co se týče osmnáctky a šedesátky, Eh, mi ještě to dovysvětlila. A sice aha, jedná se o protézy, ale já mám tu informaci, že e, protézy také spadají pod úpravu směrnice 2032, ne 1223. Rozhodně se budu zaobírat ještě pozměňovacími návrhy a spojím se s kolegy. A teď bych chtěla ještě přejít k diagnostice in vitro a k pozměňovacím návrhům, kterých bylo předloženo 20, číslo 12 pana Buljana a 17, 18, 19, 20. To mohu podpořit. 10, 11, 13, 14, 15, 16 pana Buljona. to jsem řekla, že to nespadá pod naši příslušnost a proto mám také určité pochybnosti. Zda to patří do tohoto stanoviska. V této souvislosti mohu ještě říci, že můžeme poskytnout cený příspěvek k zprávě výboru na ochranu životního prostředí, aby se zlepšilo prostředí a také otázky bezpečnosti pro personál ve zdravotnictví i pro jiné, kteří používají tyto produkty, snížení rizik. A ať u zdravotního personálu i u třetích. Musíme se soustředit na to. A výbor na ochranu životního prostředí by se spíš měl zaobírat zdravotními otázkami jako takovými. Děkuji ještě jednou kolegům za předložení pozměňovacích návrhů. Děkuji. Filip Boulan, puis Marie Narkin. Filip Boulan a pak potom další. Děkuji paní předsedkyně, já děkuji paní Estrelu, zpravodajce za veškerou její práci a také pro její otevřenost, pokud je o kompromisy u některých mých pozměňovacích návrhů. Já jsem samozřejmě dobře vnímal, že u některých eh, je spíše negativně zaměřená, že to vychází za rámec našeho výboru. Já se na to ještě podívám velice pozorně, ale přesto mě to trošku udivuje, eh, protože jsem dělal zejména pozměvací návrhy, které si týkají uživatelů, pacientů, manipulátorů, takže eh, prostě všech zaměstnanců, kterých se to může týkat, kterých se můžou týkat zdravotní prostředky ať už in vivo nebo in vitro. Uh, obecně, pokud je o tyto dva texty, tak uh, souhlasím s tímto obecným duchem, pokud se snažíme přinést eh, větší ochranu jak pro uživatele, tak pro pacienty a také lepší informovanost. Jak už jsem říkal, moje pozměňovací návrhy se týkají ochrany profesionálů, uživatelů, eh, techniků a pacientů a já jsem tam měl také i určité pozměňovací návrhy, pokud jde o ty, kteří mají na starosti vlastně e, práci s odpadem nebezpečným či e, jiným způsobem e, otráveným třeba mm, odpadem a kteří ne vždycky třeba Eh, jsou schopni to předem vylepšit, aby nedocházelo k nějakým úrazům. Eh, dále také mě zajímaly ty minimální předpisy, pokud je o zdraví eh, a pokud je o vystavování se nebezpečným agentům, zejména magnetickému poli. To jsou pozměňovací návrhy 11 a 20 u in vitro. A pak také jsem chtěl zdůraznit význam eh, vysledovatelnosti a informovanosti a informací, které je potřeba přidávat k eh, eh, materiálu, který darujeme do rozvojových států. Někdy tam posíláme materiál bez informací, bez vzdělání a bez ochrany pro uživatele či pro lidi, kteří s tím materiálem manipulují a obyvatele, kteří naprosto nemají žádné informace o tomto. Takže i zde jsou rizika pro všechny, kterých se to týká a to jsou tedy mé pozměňovací návrhy 19 a 26 a také 15 a 16 u in vitro. Já jsem samozřejmě dobře poslouchal, co říkala paní Estrela a jsem připraven s ní dále pracovat pro kompromisní návrhy které bychom mohli udělat a také jsem připraven přinést argumenty u dalších pozměňovacích návrhy, abychom dospěli k nějaké schodě, když už ne ke kompromisu. Děkuji. Marian Arkin. Marian Arkin. Again, thank you. Chci poděkovat zpravodaji za velice konstruktivní připomínky. Vy jste naznačil, že celá řada mých pozměňovacích návrhů jde mimo rámec kompetencí tohoto výboru. Já to s vámi ráda prodiskupuji. Pokud tomu tak je, já se nic dělat, já jsem připravena to akceptovat. Ale jeden pozměňovací návrh, na kterém mi záleží, to jsou například, vy jste například řekl, že definice jsou mimo kompetence tohoto výboru, ale já tam uvádím definice, které jsou mezinárodně uznávané, nicméně jsem připravena o tom eh, debatovat. To, co bych ráda projednala, je pozměňovací návrh 35, ten je v kompetenci tohoto výboru a jde tedy o ty prováděcí nebo delegované akty, eh, které by měly upravovat pouze nezásadní aspekty textu. A já ale tedy ten aspekt bezpečnosti považuji za zásadní prvek tohoto textu a proto eh, říkám, že komise by neměla mít možnost eh, řešit to formou delegovaných aktů ale zase jsem otevřena další diskuzi, uvidíme, jak to dopadne. Děkuji také za to, že jste akceptovali celou řadu mých podměňovacích návrhů. Vy jste se ptal na 18 a 16. Pokud jde o úrazy způsobené ostrými předměty injekčními jehlami, já to chápu tak, že rámcová dohoda nezahrnuje například eh, dentální operace. Dejme tomu, že zubař eh, umrtvuje někoho injekcí, eh, tak není možné zajistit bezpečnost. Už jenom aplikace té injekce je dostatečně obtížná. A já předpokládám, že se ještě tady povede debata o tom, za jakých okolností jsou ty některé upravené nebo regulované nástroje používány. To je tedy obsahem pozměňovacích návrhů 1618, jinak jsme všechno dořešili. Děkuji a těším se na další spolupráce. Doufám, že se dohodneme. Výborně. Chce někdo další si vzít slovo? Ne. Je tady zástupce komise, který by si chtěl vzít slovo? Ano, prosím, máte slovo. Velice děkuji. Děkuji také za všechny připomínky. Dnes to pro nás byla velice obohacující zkušenost. Začali jsme dnes ráno na půdě výboru Envy, později jsme se účastnili zasedání IMCO, nyní posloucháme vás. Pro nás je velmi důležité znát vaše stanovisko, protože vím, že váš výbor má stejné cíle jako my, totiž to, aby tento, výbor, eh, aby tento návrh nabízel co největší míru bezpečnosti pro evropské pacienty, proto respektujeme vaši práci a doufám, že se podaří dospět ke koncenzu nad pozměňovacími návrhy. Eh, některé pozměňovací návrhy jdou trochu jiným směrem, je to také tím, že jde o velice složitou problematiku a já chci říci, že jsme připraveni pomoci při hledání tohoto koncenzu. Pokud budeme mít možnost debatovat o proveditelnosti některých navrhovaných opatření, jsme připraveni to provést a doufáme, že se nám podaří dospět ke konkrétním závěrům co nejrychleji. Jak víte, pro nás je tento návrh prioritou, je zásadní, aby byl dopracován ještě za tohoto legislativního období. Je to důležité také pro naše občany, protože jim nabízí vyšší míru ochrany. A dovolte mi zmínit, že se najdou důležité pozměňovací návrhy, které můžeme považovat za důležité pro nás, například látky, klasifikace nebezpečných reziduálních látek, to, jak to klasifikujete ve svých pozměňovacích návrhech, problematika zahrnutí nanomateriálu, nebo odkaz na ochranu zdravotnického personálu, tam, kde je to řešeno subdodavatelsky. Já si myslím, že je to v zájmu všech, abychom zajistili, že legislativa bude skutečně proveditelná, uplatňovaná v praxi a kontrolovaná. Takže já vám všem velmi děkuji za to, že jste se s námi podělili o svá stanoviska a jak říkám, jsme připraveni s vaším výborem spolupracovat. Merci beaucoup. Velice děkuji. Paní Estrela? Edit? Edito, na závěr něco. Dobrý, já zase Nějaké připomínky děkuji Děkuji kolegům za podporu. A chci také poděkovat za to, s jakou otevřeností jste debatovali. Chci eh, také poděkovat za to, že jste ochotník ke kompromisům. Já tady tyto pozměňovací návrhy ještě jednou důkladně a prostuduji ve světle toho, co jste mi tady teď vysvětlili a poté počkám ještě na předložené písemné návrhy. Nemyslím, že by byla ochotná provádět rozsáhlé úpravy, ale Eh, uvidíme tedy, eh, jak se nám podaří dopracovat znění pozměňovacích návrhů. Chci také poděkovat komisi za otevřenost, za to, že řekla, že je nám připravena pomoci i s technickou stránkou věci. Tato podpora je velmi vítána a také potřeba. a Vidím tady z té dnešní debaty, že se nám podaří dospět k široce pojatému kompromisu. Já doufám, že to pak bude průchodné i na půdě komise a že se nám podaří nastavit opravdu solidní rámec ochrany zdravotnického personálu. To je všechno, paní předsedkyně. Jak tedy říkám, budu pracovat na kompromisním zněním pozměňovacích návrhů a budu se snažit to formulovat tak, aby to bylo průchodné na půdě komise. Velice děkuji. My se podíváme na kompromisní pozměňovací návrhy 19. a budeme hlasovat 20. Nyní přicházíme k bodu 20 našeho pořadu jednání. To bude poslední bod dnes odpoledne a dávám slovo Davidu Kazovi, který je zpravodajem eh, k tomuto stanovisku. Eh, příslušnou komis... výborem je IMCO a týká se to textu vnitřní trh služeb, aktuální stav a další postup. Takže, pane zpravodaj, máte slovo, abyste nám představili představil 36 pozměňovacích návrhů. Prosím. Thank you, Madam President. Děkuji. Kolegové, paní předsedkyně. Nezaberu mnoho času. Zdá se totiž, že jsme se dohodli eh, na kompromisním dění celé řady pozměňovacích návrhů. Celkem jsem obdržela 37 pozměňovacích návrhů k této zprávě, včetně tří pozměňovacích návrhů, které jsem předložil já sám. Souhlasím s většinou toho, co je navrhováno nebo doporučováno. A dokončíme ve spolupráci s kolegy, které tu právě jmenuji, dopracováváme kompromisní znění tří pozměňovacích návrhů, které pak nahradí devět původních pozměňovacích návrhů. Tím primárním záměrem směrnice o vnitřním trhu služeb je usnadnění administrativních postupů u služeb, které tato směrnice řeší. Tyto představují téměř polovinu hospodářských aktivit a mohou výrazně přispět k hospodářskému růstu, zkvalitnění nabízených služeb a zlepšení přístupu k těmto službám pro spotřebitele na všech příjmových úrovních. Naše zpráva klade velký důraz zvláště na ta opatření, která pomáhají malým a středním podnikům, například formou založení toho jednotného kontaktního místa. Také přispěje ke snížení objemu podvodů a vytvoří nové příležitosti v oblasti podnikání po internetu. Ovšem je tu i skupina pozměňovacích návrhů, u kterých doporučuji hlasovat proti. Buď to proto, že nejsou relevantní pro záměr tohoto návrhu, nebo jdou proti duchu hospodářských škrtů. A jsem si jist, že navzdory tomu ti, kteří předkládali tyto negativní návrhy, budou schopni souhlasit se zněním zprávy. Protože tato směrnice je velice výhodná pro zaměstnavatele, spotřebitele, konzumenty a už jenom to vlastně hovoří ve prospěch této směrnice, navíc umožní generovat další zdanitelný příjem. Přezraniční hospodářská soutěž dává jak spotřebitelům, tak zaměstnancům a větší příležitosti, je však třeba chránit jejich práva. Naše ochrana, navrhovaná ochrana malých a středních podniků, přispívá k zvýšené mobilitě a hospodářské soutěži. Proto paní předsedkyně chci poděkovat všem kolegům, stínovým zpravodajům za spolupráci a účast a myslím si, že Eh, už jsme téměř dopracovali stanovisko, se kterým všichni budeme schopni souhlasit. Děkuji. Jutta Steinvik. Jutta Stejniková, prosím. Um, vy... Ano, my jako výbor pro zaměstnanost bychom měli náš pohled zaměřit zejména na situaci zaměstnanců na vnitřním trhu. A když se například jedná o směrnici o službách, tak to jistě nebyla žádná hvězdná hodina pro zaměstnance v Evropě. A nedivím se, že celá řada kolegyň a kolegů, stejně jako já, se vyjádřili k tomu, že třeba lecos ještě vylepšit, co se týče životních podmínek, sociálních podmínek, pracovních podmínek, co se týče postavení zaměstnanců a co se týče sociálního práva jako takového protože tady jsou stále ještě velké mezery a lidé v Evropě od nás prostě vyžadují, aby se tady naprosto jasně něco změnilo. No z mého pohledu je třeba ucpat všechny díry sociálního dumpingu a také zavést to, co chápeme pod dobrými pracovními podmínkami jako standardy v Evropě. A to se nám jedině podaří, když se prosadí zásada stejná odměna za stejnou práci na stejném stanovišti. Tím nemám na mysli to, co je formulováno v jednom kompromisu stejné placení mužů a žen, eh, nejbrž eh, za stejnou činnost. Domnívám se, že tady eh, ten kompromis nesprávným směrem a měli bychom o tom ještě hovořit. zda bychom se neměli vrátit k zásadní, základnímu záměru eh, mého návrhu. 11 a 14 je pro mě i pro mou frakci nesmírně důležité proto, abychom vyslali jasný signál zaměstnancům v Evropě. Je dobré, že je tady zásada dobré práce zahrnuta do kompromisních návrhů. Ukazuje se, že náš výbor se e, zaobírá e, zájmy zaměstnanců, jak jsem to úvodem uvedla, a chrání jejich zájmy. E, pozměňovací návrh 22 má význam nejenom pro toto stanovisko, protože zejména definici, kdo je zaměstnanec, kdo je samostatným pracovníkem vede k nejasnostem a také k obcházení pracovních a sociálních předpisů, ale také k obcházení předpisů v oblasti eh, bezpečnosti práce. Eh, myslím si, že o tom bychom ještě měli diskutovat, eh, co se týče jednotlivých kompromisních návrhů Existuje i body, na kterých se zcela jistě budeme moci dohodnout, ale máme tady kolegyně a kolegy eh, z více frakcí uvažujících stejně jako já. Domnívám se, že tady najdeme většinu. Děkuji mnohokrát. Pan Marken. Děkuji jenom velmi stručně. Zaprvé chci poděkovat eh, zpravodaji A pokud vím, tak ty kompromisní návrhy budeme schopni podpořit. Já jsem je sama neviděla, ale hovořila jsem s naším poradcem a jsem přesvědčena, že většinu z nich budeme schopni podpořit. Chci se konkrétně zeptat na dva pozměňovací návrhy. Jeden jsem předložila já, týkal se přenositelnosti penzijních nároků a druhý, který předložila paní kolegyně Herš, který se týkal dokončení práce na jednotném digitálním trhu. Byla, ráda bych tedy slyšela vyjádření k ním. Děkuji. Děkuji. Pan Kaza, máte slovo, prosím. I'm being told I can use my mother, tongue. Mám řečeno, že můžu hovořit svým rodným jazykem, to mám tedy štěstí. Chci poděkovat kolegům. Za prvé, jak už jsem říkal, pokud jde o pozměňovací návrhy paní Steinbrook, s těmi jsem už vlastně souhlasil. A jsou již zapracovány do kompromisních pozměňovacích návrhů. Já s ní také naprosto souhlasím, pokud jde o definici stejných mest za stejný typ aktivit. Ale zároveň souhlasím s tím, že by měla proběhnout ještě důkladná diskuze, abychom zvolili co nejvhodnější formulace. Pokud jde o další pozměňovací návrhy ze skupiny ACR, s dvěma z nich naprosto souhlasím a již jsem je také akceptoval. A děkuji za vaše stanoviska, za to, že jste předložili tyto pozměňovací návrhy a jak už jsem řekl, jsem přesvědčen, že výsledkem bude zpráva, nad kterou se všichni budeme schopni shodnout. Děkuji, pane zpravodaji. A stejně tak jako u předchozích zpráv, které jsme probírali dnes odpoledne. E, to bude vypadat následovně. E, pozměňovací návrhy budeme probírat, e, respektive jsme to právě udělali, říká předsedající, a kompromisní pozměňovací návrhy budeme probírat 19. a hlasování ve výboru EMPLO bude následující den. Tím jsme skončili Eh, odpolední zasedání a sejdeme se zítra v 10 hodin. Děkuji.